May I ask you? Dobrý den. Můžu vás poprosit, abyste zaujali vaše místa, abychom mohli začít. Já bych nejprve přistoupila k přijetí pořadu jednání. Pokud nejsou žádné námitky, považuji pořad jednání za schválený a pojďme rovnou k bodu číslo 3, dialog o měnových záležitostech s prezidentem Evropské centrální banky Máriem Draghi. Vážení kolegové, já bych tady chtěla přivítat předsedu Evropské centrální banky. Je to druhý měnový dialog v roce 2019 a pro mě je to první dialog o měnových záležitostech v roli předsedkyně výboru Ekon. A jak víte, pan Draghi, jeho mandát končí 31. října. Pro ně je to tedy poslední dialog tohoto typu. Podle eurobarometru z listopadu 2018 podpora pro euro je opravdu vysoká. Pomalý růst HDP zpomalil eh, během prvního čtvrtletí na žádná celá 2 z žádná celá 4 na žádná celá 2. Zatímco domácí poptávka je velmi silná, tak v důsledku některých geopolitických faktorů převládají určité ekonomické nálady, které dopadají na výrobní sektor a tím pádem v důsledku toho ty růstové vyhlídky dopadají na cenovou dynamiku a je tady tedy také riziko v oblasti inflace ohledem na tento kontext řídící rada ECB před deseti dny vyhlásila eh, komplexní balíček opatření, kdy cílem je, aby se vzájemně doplnili a eh, eh, vytvořili jakési měnové stimuly. A já jsem jistá, že pan Tragy o tom blíže pohovoří. Koordinátoři výrobu výboru Econ rovněž pro diskusi vybrali dvě další témata. Jedno se týká globálních strukturálních faktorů, které se odrážejí v té inflační dynamice, v inflačním vývoji v eurozóně i jinde a možná strategie, jak na tento problém reagovat. Druhá oblast to jsou inovace v oblasti měnové politiky pod předsednictvím pana Draghiho a budoucí výzvy v oblasti měnové politiky. Takže my jsme udělali určité přípravné kroky spolu s panelem odborníků. Ty dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu. Zároveň také nás ale zajímá názor ECB. Jak už jsem zmínila, tohle je poslední dialog o měnových záležitostech s panem eh, prezidentem Draghi. Poslanci, eh, kteří tady jsou, to je už třetí složení výboru EKOM, před kterým vystupujete kdy to tady eh, je po sedmém a osmém parlamentním mandátu. Já vám tady děkuji mnohokrát za ty konstruktivní vztahy, které jste si tady vybudoval. Během posledních osmi let jste do tohoto výboru zavítal více než 30krát před členy tohoto výboru a zodpověděl jste na více než 600 otázek. ECB je nezávislá instituce, jejíž rozhodnutí mají významný dopad na evropské firmy a občany. Já jsem si jistá, že se mnou sdílíte tu mm, představu, že dialog o měnových záležitostech je důležitým aspektem pro zvyšování legitimity a odpovědnosti ECB. Takže já vám přeji všechno nejlepší, hodně štěstí do budoucna a navíc, pokud jde o poděkování, tak mám tady pro vás takový drobný dárek za předsednictvo výboru Ekon a členy výboru Ekon ze všech skupin, kromě ID. Děkuji. Thank you. <laughs> Thank you. Okay. Uh, before... Děkuji, děkuji mnohokrát. A ještě předtím, než dáme slovo panu Dragimu, tak dozvěděla jsem se, že někteří členové mají zájem o to, abychom se vyfotografovali, takže možná to uděláme rovnou, možná to uděláme ještě před vaším vystoupením, než následně. Takže prosím tady. La facciamo con la... Okay. So, back to our... Dobře, takže vraťme se k práci. Pane Dragi, máte slovo. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji vám za všechno. Ještě předtím, než přednesu své úvodní vystoupení. Vážení poslanci, vážení členové výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, dámy a pánové. Já bych nejprve chtěl vám všem poblahopřát k vašemu zvolení a vám, paní předsedkyně, k vašemu nedávnému jmenování předsedkyní tohoto výboru. Je pro mě potěšením vystupovat v tomto výboru v novém legislativním mandátu a předtím, než skončí moje funkce předsedy Evropské centrální banky ta legitimita ECB a nezávislost, jak jste právě zmínila, je zakotvená v evropských smlouvách a vychází právě z toho, že máme povinnost se zodpovídat z naší práce. Smlouvy svěřily tomuto parlamentu velmi důležitou úlohu při tom, aby ECB se mu zodpovídala ze své práce a zde právě tento výbor je naprosto zásadní mé pozici jako předsedy jsem toto shledal velmi přínosným. Když jsem přišel před výbor Ekon poprvé v prosinci roku 2011, tak eurozóna se zmítala ve finanční nestabilitě a upadala do druhé recese, která následně vedla k trvalé disinflaci. A v té době tam bylo přímo i riziko deflace. Eurozóna od doby krize ušla velký kus cesty částečně i díky podpoře ECB v oblasti měnové politiky. Míra nezaměstnanosti v červenci v letošním roce byla 7,5%, což je nejnižší míra od července 2008. Během posledních let ECB opakovaně a jasně ukázala svoji připravenost a odhodlání při naplňování primárního mandátu, primárního cíle zajištění cenové stability, jak je zakotveno ve smlouvách. Tato připravenost a odhodlání byly naprosto zásadní pro řešení hospodářské krize a rizik, které s tímto souvisejí. A se stejným odhodláním před dvěma týdy řídící rada ECB rozhodla reagovat v reakci na uh, inflační vývoj v souvislosti s tímto cílem. A já jsem rád, že dnes s vámi mohu tato rozhodnutí probrat. V první řadě vývoj v oblasti ekonomiky eurozóny od mého posledního vystoupení před tímto výborem. Dále vám představím rozhodnutí v oblasti měnové politiky, které učinila řídící rada s ohledem na ekonomické prognózy jak bylo vyžádáno tímto výborem, tak na závěr eh, pohovořím o některých eh, ponaučeních, které si můžeme vzít z posledních osmi let, pokud jde o politické kroky, politické reakce na ty výzvy, s nimi se musíme vyspořádat. Od mého posledního vystoupení v tomto výboru na začátku tohoto roku se vývoj v oblasti eurozóny výrazně zpomalil a to mnohem více, než jsme očekávali. Skutečný růst HDP se předpokládá nyní ve výši 1,1% pro rok 2012, což je o žádná celá 6% méně než v prosinci 2018. A 1,2 v roce 2020. To jsou předpoklady a je to tedy o žádná celá 5 méně, než byly e, prognózy z prosince. Toto zpomalení souvisí s oslabením mezinárodního obchodu a také pokud je o nejistoty vyplývající z protekcionistických politik a celkově geopolitických faktorů. Tyto faktory stále více dopadají na ekonomické pocity, vnímání a zejména na sektor výroby, který je mnohem více vystaven zahraničním vlivům. Samozřejmě státy, které mají poměrně velký výrobní průmysl, jsou zde více e, zranitelné, pokud jde o výkyvy hospodářského cyklu. Například Německo. To tvoří 28 HDP eurozóny a 13 výrobní přidané hodnoty v oblasti eurozóny. Německo je ovšem tedy jedním z členů eurozóny, který je dnes nejvíc zasažen tím zpomalením. Zatímco sektor služeb v oblasti eurozóny je odolnější, tak neměli bychom e, spří, zcela spoléhat na jeho schopnost, že odolá všem negativním vlivům. Čím delší bude to oslabení sektoru výroby, tak tím větší budou následně dopady na ty další sektory ekonomiky, které také budou dotčeny tím zpomalením. Když se podíváme do budoucna, tak ty nedávné údaje a prognostické ukazatele, jako třeba nové exportní objednávky v oblasti výroby, neukazují nějaké signály pro oživení v blízké budoucnosti. A e, pokud jde o e, ty růstové prognózy, tak tam opravdu zatím je to poměrně nízké. V kontextu těch delších přetrvávajícího oslabení ekonomiky oblasti eurozóny, tak ta skutečná či prognostická inflace je pod tou mírou, která by odpovídala střednědobému cíli řídící rady ECB. Hlavní inflace je výrazně po dvěma procenty, zatímco inflace, která vy, nezahrnuje ty volatilní komponenty, je už velmi dlouhou dobu někde kolem 1%. Hmm. Ta inflace nám tedy přetrvává tím, jak ty špatné vyhlídky mají dopady na ceny či mzdy. Konkrétně jde o to, že ty firmy absorbují nárůst eh, zvyšujících nákladů na zaměstnance do svých ziskových marší, než spíše, že by to promítali do cen zboží. Oproti tomu ty inflační prognózy opravdu zůstávají velice nízké. třeba, že eh, pravděpodobnost deflace je velmi nízká, tak ty střednědobé očekávání trhu se pohybují kolem hodnot, které nejsou konsistentní s našimi inflačními cíly. Od mého posledního vystoupení zde jsme zrevidovali směrem dolů inflační prognózy pro ten celý prognostický horizont. Jednak v březnu 2019 v těch prognózách a následně také v září s ohledem na slabší výrobní aktivity a také ceny energií. I učekává se inflace v roce 2019 kolem 1,2% a 1% v roce 2020 a 1,5% v roce 2021, což je výrazně pod cíly eh, řídící rady guvernérů. Když se Rada guvernérů sešla před dvěmi týdny, musela reagovat na výraznější a rozšířenější zpomalení, než jsme očekávali. Eh, také tam byly mnohem výraznější rizika pro ten růstový potenciál a také jsme tam zaznamenali velké prodlevy, pokud je o konvergenční inflaci. Takže tudíž bylo jasné, že musíme udělat silnou reakci v oblasti měnové politiky. Pokud jde o ten náš mandát, tak jsme se rozhodli tedy přijmout souborný balíček opatření proto, abychom zajistili, že inflace se přiblíží směrem k našim cílům v tom, tím udržitelným způsobem. To znamená, snížili jsme uh, Eh, eh, tu sazbu pro depozitní nástroj z minus 1,5% na minus eh, žádná celá 5%. Tady tato sazba představuje určité ukotvení pro krátkodobé úrokové sazby, které slouží jako ta referenční sazba pro mnoho úvěrů a finančních nástrojů. Snižování sazby pro vklady vedlo eh, ke zhoršení situace domácností a podniků. Negativní sazby také vedly banky k tomu, aby půjčovaly do reálné ekonomiky spíše než aby si drželi likviditu a tím pádem eh, podpořili vyváženost eh, programu na nákup aktiv. Tato sazba ještě posílené tou eh, forward guidance takzvanou, eh, jejímž cílem je mít eh, měnovou politiku orientovanou na budoucnost. Specificky jsme vyjasnili, že očekáváme, že naše sazby zůstanou na současné nebo nižší úrovni, dokud neví, nezjistíme, že inflace se blíží ke dvěma procentům, ale zůstává pod touto hranicí. A tato konvergence se bude odrážet eh, v dynamice inflace. Toto vedení jasně poskytuje představu o tom, jak budou vypadat eh, příští sazby a máme k tomu mnohem přísnější přístup. Prohlášení řídící rady ohledně toho, že chceme, aby inflace dosáhla úrovně, která se bude dostatečně blížit dvěma procentům, ale zůstane pod touto hranicí, potvrzuje to, co jsme řekli v červenci, že hodnoty zaznamenané a plánované inflace jsou příliš nízké a nejsou v souladu s tím střednědobým inflačním cílem řídící rady. Nová formulace odráží novou orientaci politiky řídící rady ECB. Jsou zde pojistky, abychom zajistili, že normalizace těchto sazeb nastane pouze ve chvíli, když inflace se bude vyvíjet takovým způsobem, že se bude blížit našemu střednědobému cíli. Řídící rada si chce být jistá, že proces konvergence je dostatečně zralý a realistický, než začne tyto sazby zvedat. Reference na tento výhled se neustále zmiňuje s ohledem na tu cestu k dosažení inflace. Naše posílené vedení by mělo pomoci snížit nejistotu ohledně úrokových sazeb v krátkodobém a střednědobém horizontu a také by měli nastolit eh, finanční podmínky, které budou v souladu s finanční dynamikou. Také uvádíme, že pořád máme ještě prostor k tomu, abychom v případě potřeby ještě sazby snížili. Taky jsme se rozhodli, že zahájíme nakupování aktiv od listopadu ve výši 20 miliard eur každý měsíc. Budeme tyto nákupy provádět do té doby, než se ujistíme, že naše politika se začíná uplatňovat a než začneme zvedat úrokové sazby ECB, ty klíčové úrokové sazby. Kromě toho jsme řekli, že neustále chceme investovat a ty hlavní platby za insecurities, které byly nakoupeny v minulosti, i po datu, kdy začneme zvedat sazby, budou probíhat tak dlouho, aby se zachovaly příznivé podmínky pro likviditu. Dlouž, delší Reinvestiční horizont napomáhá dopadu dalších opatření, například uvolňování likvidity. Mělo by to pomoci jak podnikům, tak domácnostem. Kromě toho tyto opatření umožní dlouhodobě udržovat nízké úrokové sazby, protože jinak by došlo k automatickému navýšení, protože by se snižovala splatnost. Kromě toho jasně poukazujeme, že chceme dosáhnout cíle cenové stability, což bude mít také vliv na očekávání v oblasti inflace. inflace. Jako doplněk k těm politickým opatřením, která jsem právě načrtl, jsme se také rozhodli, že změníme modality nové série zacílených dlouhodobých refinancujících opatření TLTRO 3. Ty jsme oznámili v červnu. Banky teď mohou dostat toto dlouhodobé financování za nižší sazby s delší splatností. To také pomůže zajistit, že naše politika se plně promítne do nákladu firem a Eh, domácností. Kromě toho také máme eh, dvoustupňovou politiku, kdy banky budou eh, zbaveny té naší <clears throat> toho zvyšování úroků. Takže tam by se mělo dosáhnout úrovně, nebo tedy rovnováhy mezi dvěma úrovni příjmu. Ty negativní úrokové sazby by neměly mít dopad na rezervy a zároveň se budou zmírňovat dopady těchto negativních eh, úrohových sazeb na vypůjčovací chování bank, protože by to mělo dopad na jejich eh, ziskovost. Eurozóna potřebuje finanční prostředníky, kteří budou aktivní a ten nový dvoustupňový systém zajistí, že schopnost bank eh, poskytovat úvěry za příznivých podmínek nebude ohrožena. Různé prvky tohoto komplexního balíčku budou napomáhat finančním, dobrým finančním podmínkám pro domácnosti a podniky, také by měly vzrůst výdaje domácnosti a podniků, to by mělo obnovit, podpořit finanční dynamiku a celkově by nám to mělo pomoci v dosažení našeho cíle. I přes nejistoty, kterým čelíme, musí být eh, měnová politika velmi reaktivní. Opatření, která jsme přijali, se týkají naší připravenosti poskytnout eh, potřebný měnový stimulus, eh, stimul. Jsme připraveni, abychom všechny naše nástroje přizpůsobili, když to bude potřeba. Konvenční a nekonvenční opatření, které ECB přijala v uplynulém desetiletí, úspěšně řešili deflační riziko, obnovili fungování mechanismu political transition a také napomáhají tranzici, transformaci evropské ekonomiky. Nicméně nefunguje ECB v žádném váku a jiné ekonomické politiky mají také svůj dopad. Chci připomenout své první vystoupení v tomto výboru v roce 2011. V té době polovina mých úvodních poznámek se týkala fungování hospodářské a měnové unie a potřeby, aby i další rozhodovací činitelé v EU jednali. Na závěr bych rád zdůraznil jistá poučení z těch osmi let a doufám, že pomohou při řešení příštích výzev. Když srovnáváme reakci eurozóny na krizi s jinými pokročilými ekonomikami, tak je jasné, že jsme byli schopni dosáhnout dobrého makroekonomického mixu díky různým opatřením ve finanční a daňové oblasti. Chceme zajistit, aby inflace se vyvíjela takovým způsobem, jaký potřebujeme a zároveň přizpůsobujeme všechny nástroje, včetně daňové politiky, strukturálních reform a obezřetnostních opatření. A ty nám mohou pomoci rychleji dosáhnout tohoto cíle bez vedlejších účinků. Budeme nadále sledovat možné vedlejší účinky této měnové politiky. Je důležité mít se neustále na pozoru a využít všechny makro a mikroobezřetnostní nástroje. Jako předseda ERSB toho řeknu ještě více za chvíli. Vše je třeba chápat a v kontextu rozvoje, který pozorujeme už od 80. let. 80. let. Toto není nic, co by bylo specifické pro eurozónu. Odráží to takové věci, jako je zpomalení v produkci a tak dále. To je možno zvrátit strukturálními reformami. Potřebujeme konzistentní ekonomickou strategii v eurozóně, která doplní a posílí efektivitu naší měnové politiky. Proto jsme v řídící radě měli jednomyslný souhlas, že daňová politika musí rozhodněji přispívat k současné situaci. Vlády, které mají daňový prostor, které čelí zpomalení, by měly tato opatření přijímat efektivně a rychle. Když bude zajištěna daňová udržitelnost, tak eh, proticyklická opatření budou posílena, jejich účinnost bude posílena, protože daňové eh, činitele, daňové ukazatele budou také posíleny. Státy, které mají vysoký státní dluh, by měly mít obezřetnostní politiky a měly by plnit eh, vyvážené strukturální cíle. Když to srovnáme třeba s USA, tak eh, nám tady chybí centrální daňové nástroje, abychom mohli působit proticyklicky. Je to samozřejmě politicky obtížné vytvořit takovýto nástroj v eurozóně. Podobné problémy se týkají také završení bankovní unie a vytvoření unie kapitálových trhů. Zároveň bychom měli být dále oddáni tomu cíli vytvoření skutečné měnové a hospodářské unie. Je třeba překonat eh, ty slabiny EMU, protože to by ohrozilo to, čeho už jsme dosáhli a čeho dosáhli všichni zúčastnění činitele i tento výbor. Jak jsem říkal, v tomto výboru před osmi lety musíme zajistit jasnou trajektorii pro příští vývoj hospodářské měnové unie a tím dostat očekávání občanů i finančních trhů. A poslední poučení z dlouhodobé perspektivy. Proč eurozóna neměla daňovou odpověď na krizi, která by byla srovnatelná s jinými ekonomikami. ECB reagovala podobně a díky své nezávislosti byla schopna přizpůsobit svou politickou odpověď a svou reakci. Tím, že zachovala tuto klíčovou, toto klíčové aktivum, to znamená nezávislost, a tím se bude moci i do budoucna přizpůsobovat a zajišťovat účinnost svých opatření. A to je o to důležitější, protože ve světě se všude spochybňuje nezávislost centrálních bank. Jak jsem říkal, nejlepší způsob, jak zajistit nezávislost ECB, je posílit eh, její povinnost skládat účty. A jak eh, připomněla paní předsedkyně, Velmi se tyto praktiky rozvinuly od eh, krize. Já jsem si vždycky velmi cenil schopnost tohoto parlamentu reagovat eh, na požadavky občanů a konstruktivně s nimi operovat v našich diskuzích. A rád osobně bych poděkoval vám všem. Věřím, že tento parlament a tento výbor bude pokračovat v dobré práci, kterou odváděl za mého předsednictví ECB a tím se posílí účinnost kroku ECB a také důvěra občanů v evropský projekt. Děkuji za pozornost a teď jsem vám k dispozici pro otázky. Děkuji vám, pane Dragi. Nyní tady přistoupíme k otázkám mám k dispozici seznam řečníků. Každý slot bude mít pět minut na otázku i odpověď dohromady. Nejprve Markus Ferber za EPP. Děkuji, pane předsedo. Pokud dovolíte, budu hovořit německy. A dovolte mi, abych jménem frakce EPP vám co nejsrdečněji poděkoval za to. Musím říct, že moje italština je velmi zvláštní, takže budu radši hovořit německy. Hovoří, uh, funguje to, slyšíte mě? Jménem EPP vám děkujeme za spolupráci během uplynulých osmi let. Velmi dobře si pamatuji na okamžik, kdy jste si tady ujal funkce, když jsme s vámi měli v našem výboru slyšení. Bylo nám jasné, nebo je nám jasné, že to nebyla vůbec jednoduchá doba a je nám naprosto jasné, jak, jaká obtížná rozhodnutí jste musel během těch osmi let učinit. Takže jsem velmi rád, že jste eh, sem chodil na měnové nový dialog. Ale dovolte mi, abych se vrátil k rozhodnutí z předminulého týdne, především pokud jde o to, že se tedy obnoví eh, program eh, kvantitativního uvolňování z klíčové centrální banky se tedy eh, postavili proti. Nebylo to jednomyslné rozhodnutí, pokud jsou správné informace, které se nám dostaly a já o nich nepochybuji. Skutečně tady byl byly pochyby o tom, jestli na pozadí hospodářského vývoje a vývoje inflace je něco takového potřeba. A proto bych se rád zeptal, proč jste tedy navzdory těm eh, názorovým rozdílům v rámci Rady guvernérů rozhodl o eh, prodloužení nebo rozšíření této politiky. Ptám se také proto, <clears throat> že eh, paní Lagarde, která se chopí Eh, funkce v listopadu, bude mít kvůli tomu menší manévrovací prostor. Očekávání inflace v eurozóně se navzdory eh, uvolněné měnové politice se nezměnily a proto se naprosto zásadním způsobem ptám, proč všechna ta opatření, která jste eh, přijali v minulé době, nevedla k tomu, že se změní, eh, bude stimulovat eh, inflace v eurozóně a že se přiblížíme tomu cíli 2%. Děkuji jsou to v podstatě dva dotazy. Za prvé, proč jsme ta rozhodnutí přijali a za druhé, jestli jsme si jisti, že ta rozhodnutí budou eh, fungovat, že budou ku prospěchu věci, když se nám nedaří ehm, splnit cíl inflace. Já jsem ve svém úvodním projevu řekl jednu věc. Ta současná situace je taková, že eh, se zlepšuje tedy eh, trh práce, nominální mzdy jsou vysoké, eh, lehce se snižuje investice podniků, ale jak už jsem řekl, důležité je to, že nezaměstnanost je nejnižší od roku 2008. A proto jsme přesvědčeni o tom, že naše inflace určitém okamžiku zkrátka splní naše cíle. A pokud se podíváte dopředu, tak zjistíte, že ta, ten výhled se neustále zhoršoval. Neustále se zhoršuje a pokud se vrátíme do poloviny roku 2018, tak eh, někteří, eh, tedy kteří nesouhlasili s těmito rozhodnutími, řekli, že se ten výhled zhoršoval kvůli eh, dočasným opatřením, která byla krátkodobá. Tato krátkodobá opatření by tedy podle nás měla být o něco delší, než jsme očekávali. Nicméně e, v mezičase došlo k určitým geopolitickým nejistotám a hrají tu roli další e, specifické faktory v jednotlivých zemích. To znamená, že to dočasné zpomalení e, ke kterému došlo po roce 2017, se stalo mnohem delší. Je to tedy eh, mnohem delší epizoda v tom vývoji růstu. Trvá to déle, než jsme čekali a je to tedy eh, mnohem závažnější, než jsme čekali. To znamená, že ECB revidovala několikrát svoje odhady růstu a právě to je důvod, proč se Rada guvernérů ECB rozhodla, že přijme kroky. Druhý důvod eh, souvisí s výhledem inflace. Eh, ty současné hodnoty již eh, zohledňují výsledky politických kroků. Přesto počítáme s tím, že inflace bude eh, v roce 2021 1,5%, což je konec našeho horizontu a to znamená, že nesplníme náš cíl, pokud jde o inflaci. To znamená, že musíme přijmout nějaké kroky. Pokud nebudeme jednat, tak opět budeme muset snížit eh, naše výhledy a nebudeme Eh, v souladu s naším mandátem, pokud jde o cenovou stabilitu. To je tedy odpověď na první otázku. A nyní, pokud eh, pokud jde o druhou otázku, proč eh, to děláme, když doposud ta opatření nefungovala, pojďme se vrátit. Já se k tomu ještě později vrátím, ale pojďme se. Mohu hovořit ještě o minutu déle, paní předsedkyně? Pokud se vrátíme do roku 2014, tak v prosinci byla pravděpodobnost deflace 30 a e, inflace byla minus 0,6 a e, od té doby jsme dokázali celou řadu e, věcí. Nezaměstnanost je nejnižší od roku 2008 a bylo vytvořeno více než 11 milionů pracovních míst během 6 let. To je více pracovních míst, než bylo vytvořeno ve Spojených státech. A já jsem přesvědčen o tom, že do značné míry to bylo důsledkem eh, měnové politiky, protože eh, tady nebyla ve hře jiná politika takto zásadně. Zároveň je to tak, že e, v důsledku geopolitické nejistoty ta inflace nesplňuje naše cíle a proto tedy dneska přijímáme tyto kroky se stejným přesvědčením, se kterým jsme je přijímali v minulosti. Děkuji. Děkuji. Jonas Fernandez z SAD. Dobrý den. Jménem naší frakce bych rád poděkoval za spolupráci v uplynulých letech. Já jsem tady nebyl, když jste se ujal své funkce, jako tedy kolega Ferber, ale v těch uplynulých pěti letech jsme velmi dobře spolupracovali, samozřejmě při zachování nezávislosti ECB. Rád bych se zeptal na revizi rámce měnové politiky. Současná rámcová, to současný rámec je z roku 2003. To znamená, že vy jste se pohyboval v tomto rámci a také jste tam bez tedy explicitní revize tohoto rámce provedl určité inovace, určité změny. Hovořil jste o symetrii současného cíle cenové stability. Symetrie, která podle současné definice není úplně jasná. A k tomu se přidávají také akademické debaty o nutnosti stanovení cenové stability pomocí úrovně cen. Musí se tam do toho začlenit eh, ceny aktiv, eh, možná nemovitosti. Víte také o možnosti vydávat digitální měny, možnost, eh, aby Evropská centrální banka umožnila klientům, aby měli účty rovnou ve finančních institucích a zároveň by se také rozšířily nástroje měnové politiky, které jsou teď poměrně omezené. A příští prezidentka, doufám tedy, bude iniciovat změnu tohoto rámce. Já bych se rád zeptal na takový váš pohled do budoucnosti. Jak vidíte měnovou politiku v příštích letech v Evropě? Děkuji. To je skutečně obtížná otázka. Dovolte mi, abych se eh, nejprve vyjádřil k té symetrii. My jsme zdůraznili symetrii, co by klíčový prvek naší reakce, protože definice cenové stability je blízko, ale pod dvěma procenty. A to znamená, že někte- někoho eh, by to mohlo vést k tomu, že to bude chápat špatně. Že tedy budeme s větší rozhodností eh, řešit inflaci na 2%, než eh, inflaci, která bude pod 2%. To znamená, že se zdálo, že tady bude určitá tendence nebo určitý předsudek vůči eh, vyšší inflaci, že vůči ní budeme zaměřeni více než vůči nižší inflaci. Ta symetrie znamená, že budeme se stejnou rozhodností, se stejnou silou, se stejným eh, se stejnou odhodlaností jednat, pokud ta inflace bude nad náš eh, cíl anebo pod náš cíl. To je tedy vlastní smysl toho prohlášení o symetrii. To znamená, že ta inflace může být na 2% nebo po 2%, a my zkrátka říkáme, že v obou případech budeme jednat se stejnou odhodlaností. Ono je samozřejmě velmi obtížné říci, jak ta měnová politika bude vypadat do budoucna. Já jsem ve svém úvodním projevu dal jasně najevo, že měnová, měnová politika splnila svoji funkci, že i nadále plní svoji funkci a když tedy volám potom, aby daňová politika měla větší roli, tak zároveň nechci říct, že by se měnová politika nějak eh, vyčerpala, že by vyčerpala svoje nástroje anebo svůj účinek. Vůbec to tak není. Měnová politika bude i nadále plnit svoji roli, ale pokud bude aktivní fiskální politika, tak měnová politika bude reagovat rychleji a bude tu méně vedlejších efektů a vedlejších důsledků. A to je přesně to, co tady průběžně monitorujeme. Děkuji. Luis Garicano. Děkuji, slovo má Luis Garicano za skupinu Renew Europe. Děkuji. Děkuji. Nejprve, pane Dragi, mi dovolte vám poděkovat za vaši práci v roce 2012. Trhy eh, měly eh, velké problémy a musím říci, že vaše kroky, vaše kroky opravdu eh, Eh, ten trend zvrátili, pokud jde o jednotnou měnu, takže vy jste eh, Evropany v tom nenechal samotné a za to já vám mnohokrát děkuji. Nicméně jistě chápete, že nikdo nechce mít měnu, která potřebuje nějak zachraňovat. A ve svém úvodním vystoupení, v té druhé polovině toho vystoupení, hovořil o následující věci. Říkal jste, že v eurozóně přetrvávají strukturální slabiny a já bych eh, na to zareagoval, na tuto část vašeho vystoupení. Jsou tady ještě věci, které musíme udělat proto, abychom se vyhnuli budoucí krizi, abychom zabránili tomu, že budeme muset znovu zachraňovat euro a některé ty věci teď už se řeší, jsou na stole něco nebo něco se řeší ve výborech, něco v komisi. Čili já se chci zeptat, jsou tady různé priority. Jednak eh, je tady takzvaný ten systém Positive Insurance Scheme v oblasti eurozóny, za druhé ESBS. To je něco, co parlament schválil a teď se to trošku zadrhlo na radě. Třetí věc, to je rozpočet eurozóny, možná také možné zajištění proti nezaměstnanosti v eurozóně. To je takový nástroj, které jste taky zmiňoval, jestli bychom měli třeba mít nějaké proticyklické politiky na té úrovni eh, eh, vlasti eurozóny. Zmiňovala to ostatně i paní van der Leyen. Takže eh, to jsou všechny tyhle ty kroky a iniciativy. Co si myslíte z toho, že by bylo reálné? Já se tedy ptám, myslíte si, že budeme muset zachraňovat nebo nebudeme muset? Co z těch věcí, co jsem zmiňoval, jsou nezbytné? A konečně poslední věc. Řada z nás má obavy o jednu velkou zemi eurozóny, Itálii. Itálie už 30 let neroste. Co se děje v Itálii? Proč Itálie neroste? Co bychom měli udělat pro to, aby rostla? Myslím, že tato země představuje největší riziko eurozóny. Thank you. Now, let me answer to your... Dobře, děkuji. Tak já zkusím nejprve odpovědět na vaše první dvě otázky je zřejmé, že ten pokrok od té doby, kterou zmiňujete, od toho roku 2012, že došlo k pokroku v budování hospodářské měnové unie a to byl výrazný pokrok, který tady od té doby nastal. Je to velmi důležité, že když se podíváme na ty stávající slabiny, nesmíme přesto zapomínat na to, že tady došlo k výrazným pokrokům ku předu. Když se podíváte na ten rok 2012, červen, tak tam byla spuštěna bankovní unie. Takže tolik toho bylo už realizováno během té krátké doby a to, co plánujeme udělat během příštích 6-7 měsíců, to je krátká doba, to by mělo jenom dokončit toho všechno, co už bylo vylepšeno. To znamená dokončení eh, bankovní unie, pojištění vkladů a ty další aspekty bankovní unie. A mm, také byly schváleny některé věci, které musíme trošku víc uvést do praxe. Jsou tady třeba věci, které trošku zaastávají v oblasti řešení, likvidita a e, řešení problému. Takže jednak musíme vylepšit to, co už bylo schváleno. A druhá věc je vytvoření kapitálové unie. Unie kapitálových trhů. Já myslím, že tohle je velmi důležitý projekt. Když se tady mluví o větší mezinárodní úloze eura, tak zdá se, že by tady měly být nějaké iniciativy na posílení mezinárodní úlohy eura, ale právě první věc, kterou musíme udělat, je vytvoření té unie kapitálových trhů. Když se lidé ptají, proč dolar má tak důležitou úlohu, protože je tam kapitálový trh a je to jednotné aktivum. Čili tyhle všechny věci to spolu souvisí. Je to takový celkový balíček, je to složitý balíček, bude to trvat nějakou dobu, ale prostě je to takto. A první věc, jako obvykle, musíme zajistit to, co už bylo schváleno nebo navrženo. Pokud jde o kapitálovou unii, tak tady potřebujeme větší harmonizaci v oblasti mezinárodní, té národní legislativy oblasti insolvenčního práva. To je třeba jedna věc, kterou musíme řešit. To je jeden důležitý krok. Další kroky eh, jsou také zásadní, ale samozřejmě také velice ambiciozní a možná budou trvat delší dobu. Hmm, o co tady tedy jde? Ty kroky jsou nejenom důležité s ohledem na dlouhodobé budování hospodářské a měnové unie, ale jsou také důležité proto, aby stimulovali důvěru, důvěru v podnikání, důvěru podniku, důvěru domácností. Mohly by mít tedy bezprostřední pozitivní dopady na hospodářskou situaci v oblasti eurozóny. Potom ty další kroky, které jste zmínil, eh, přítomnost společného bezpečného aktiva, eh, rozpočet eurozóny a tak dále a tak dále. To jsou všechno zásadní věci, pokud jde o řešení slabin měnové unie. Nemůžete mít nikde na světě měnovou unii, pokud nemáte fiskální politiku. Takže pokroky byly výrazné, eurozóna v dnešní době a euro je mnohem silnější, to ano. Eh, veřejné mínění o euru je asi nejlepší, jaké kdy vůbec bylo, jak nám ukazují průzkumy evropského veřejného mínění, ale musíme ještě udělat další věci. To ovšem nejsou nějaké krátkodobé politické kroky, jsou to střednědobé a dlouhodobé věci. Právě proto potřebujeme také velmi důležitou politickou vůli, aby tady byla. A potom druhá otázka. Tak to je velmi komplexní věc a ono se to týká mnoha aspektů, abych já vůbec mohl nějak na to v tuhle chvíli odpovědět. A ono to se týká Itálie, ale týká se to i celé řady dalších zemí. Jde o strukturální reformy. Každá země má svůj vlastní program strukturálních reform. To neznamená nutně jenom nějaké úpravy rozpočtu. Ne, strukturální reformy to je mnohem širší koncept, mnohem širší kategorie, která zahrnuje eh, obvykle také reformu trhu práce. To je důležité, ale také trh produktů, reformování trhu s produkty, zvýšení konkurenceschopnosti, to je také naprosto zásadní a možná by to mělo přijít ještě předtím, než uděláte další kroky. A stejně tak systém soudnictví, systém školství, výzkum. Takže to jsou věci, na které by se každá země měla zaměřit, jestliže chce mít růst jako svoji prioritu, což by měla. Děkuji. A nyní má slovo Filip Lambert z frakce Zelených. Dobré odpoledne, pane předsedo. Já jsem byl zvolen eh, europoslancem právě ve chvíli, kde vy jste začal svoji eh, funkci, takže tady máme určité paralely. Eh, také jsem zažil paní Lagarde ve své funkci. Já vám každopádně děkuji, děkuji vám za vaše práci v oblasti eura, eh, za to, že jste vyřešil některé ty problémy. Pokud by eurozóna měla zmizet, to by byla veliká katastrofa. Vy jste sehrál důležitou úlohu. Nikdo vás nemůže obvinovat z nějaké nerezornosti, to určitě ne. Každopádně to neznamená, že my bychom s vámi ve všem souhlasili, na to je jasné. Eh, v době krize tady nastala jakási tsunami likvidity a vy jste eh, v zásadě ten finanční systém vystavili velké vlně likvidity a zajistili jste, aby to bylo efektivně alokováno v tom systému. My úplně ale tady na tom se neschodneme. Já neříkám, že to nemůžete dělat, ale v zásadě já, když se podívám na nerovnosti, ale třeba také na ekologickou stopu a klimatickou krizi, tak Nikdo nemůže říct, že finanční sektor byl efektivním, pokud je o rozdělování finančních prostředků. Po finanční krizi možná bychom se čekali, že si z toho vezmou ponaučení, ale ne, vůbec ne. E, předpokládá se tady celá řada opatření, jednak takzvané helikopter money. Vy jste tady už to říkal panu kolegu Jonasu Fernandézovi. Eh, pokud by nějaké studie to potvrzovaly, já bych je tedy určitě rád viděl, protože já takto, když se podívám na ty politiky, které vy realizujete, tak možná tady máte takzvané ty helikoptermany pro bohaté. Ale eh, a to v zásadě jenom prohlubuje nerovnosti. Eh, že když takto budete pokračovat, tak se zhorší ekonomická situace mnoha skupin a povede to k větším nerovnostem. Takže teď je otázka, jak naložit s tím kvantitativním uvolňováním. A měli byste opravdu dát pozor na ten efekt v oblasti nerovností. Takže to je jedna věc, generování nerovností. A druhá věc je investice, které by měly motivovat boj s klimatickými změnami a snižování ekologické stopy. Vy říkáte, že to na vás není na vás, abyste tohle řešili, ale vy jste v zásadě přispěli k tomu, že ta likvidita směřovala tam, kde nejenom dochází k destrukci, ale kde se prostě nijak neřeší boj se změnami klimatu. Já vám děkuji. Děkuji. Pokud o, těch nerovn, o ty nerovnosti, jak jste to zmínil, my jsme o tom diskutovali několikrát a jsou tady důkazy o tom, že kvantitativní uvolňování tu situaci vylepšilo, protože třeba snížilo nezaměstnanost a to je velký zdroj nerovnosti. Eh, dobře, když ty ceny jdou nahoru, tak ta aktiva se zvyšují těch bohatých, ale má to jakýsi distribuční efekt a také se zvýšily ceny domácností. Jenomže ono v zásadě potom se to nějak usadí, přispěje to k snižování nezaměstnanosti, vytvářejí se pracovní místa a jak víme, nezaměstnanost to je velký zdroj nerovností. Do jisté míry, pokud děláte měnovou politiku, a to platí pro eurozónu, ale platí to pro jakoukoliv centrální banku na světě, tak děláte měnovou politiku tím, že vypouštíte tu likviditu jakýmikoliv kanály, které tam máte. V Evropě máte hlavně banky. Je to ekonomika založená na bankách a tudíž naše měnová politika funguje tak, že funguje přes ty banky. Ve Spojených státech zase víc to jde přes ty finanční trhy. Ale v zásadě tak toto je nastaveno. Vy jste řekl, položil otázky, je to nejlepší způsob, jak alokovat likviditu, když byste měli zohledňovat cíle jako klimatické změny, snižování nezaměstnanosti efektivnějším způsobem? No, pravděpodobně ne. Možná by byly jiné způsoby, jak to udělat. E, v zásadě některé ty nové myšlenky měnové politiky, e, pokud je o ten dokument, který představili různí autoři, například profesor Fisher a další, tak ti navrhují jiné různé způsoby, jak dávat peníze do ekonomiky. Dobře, ale um, to jsou určité nové myšlenky, zatím to rada guvernérů neprojednávala. Měli bychom se na to tedy podívat, pobavit se o tom, ale zatím to otestováno nebylo. Když se ovšem na tyhle věci podíváte zblízka, tak si uvědomíte, že úkol. Přerozdělování peněz mezi jednotlivými subjekty, to je hlavně fiskální úkol. To by mělo být rozhodnutí vlád, ne rozhodnutí centrální banky. Neměli byste mít centrální banku přece, která bude rozhodovat, kdo dostane ty peníze. Je tady tedy celá řada otázek, které je potřeba ještě dále rozpracovat, když tu máme tyhle nové nápady, ale jedna věc je opravdu to politické uchopení těchto myšlenek. Jak k tomu přistoupit? Děkuji. Děkuji Antonio Rinaldi za ID. Děkuji, já budu mluvit italsky. Vážený pane předsedo Draghi, já osobně jsem si jistý, že jednoho dne historie ukáže, že vy jste byl člověk, který zachránil euro. A jestli vy byste od samého začátku nenastavili ty opravdu mimořádné kroky, ty měnové pobídky, tak si myslím, že dnes nepochybně bychom byli v mnohem horší situaci. Takže tím vám skládám hold, abych tak řekl, tímto prohlášením. Ovšem, Zároveň tady mám určité další osobní úvahy. Vy jste využil ty pravomoce, které jsou zapsané v mandátu a ve statutu Evropské centrální banky. Ano, ale musím říct, že skutečně se vám podařilo dosáhnout určitých, bych tak řekl, zázraků. Ale teď já mám následující otázku. Jak si myslíte, že centrální banka, jako třeba Evropská centrální banka, může pokračovat v práci, aniž by každý členský stát připravil příslušnou fiskální politiku? Jak můžete budovat euro, eh, aniž by došlo k nějakým zásadním reformám? A teď mám takovou provokativní otázku, pane předsedo. 1. listopadu, tedy jeden den poté, day after, můžete nám naznačit, která, která Evropská centrální banka je nezbytná pro to, abychom měli eurozónu, tedy která nám bude nápomocna. My totiž víme, že všechny ostatní centrální banky jsou nastaveny úplně jinak. Třeba jsou to nějaké vypůjčující subjekty té poslední instance, nebo mají prostě i jiné další cíle, kromě inflace. Například mám na mysli ty eh, cíle v oblasti zaměstnanosti a také eh, ostatně bych i zmínil, že i v některých ústavách je to tak zakotveno. Ovšem, ty ostatní centrální banky mají ještě jinou výhodu a tu sice, že tam mají vládu jako ten protějšek. Takže to je e, taková nelehká situace, ve které vy se nacházíte. Ale myslím, že vy jste přesto nám velice pomohl, že jste uvolnil tu likviditu, která následně byla investována a e, díky tomu ten směrný kurz eura také zůstal poměrně nízko. Čili já se ptám, po prvním listopadu můžete nám říct něco dalšího, respektive co byste chtěli dalšího, aby ještě ECB udělala? Děkuji. Rád bych odpověděl italsky, ale děkuji za tu chválu. A za druhé opravdu nevím, co pr- po prvním listopadu budu dělat. Ale dovolte, abych řekl něco teď, dnes. Ze všeho nejdříve je zde silná vůle mít silný politický nástroj a mít eh, daňovou koordinaci v EU, v eurozóně. Co to znamená? daňová pravidla na úrovni jednotlivých zemí musí být méně procyklická. Zkušenost, kterou jsme udělali v uplynulých 15 letech, nám ukázala, že ta pravidla byla velmi procyklická. V dobrých časech před krizí mnohé země rozšířili, zvětšili svůj rozpočtový deficit a neudělali si žádné rezervy. Když nastala krize, tak ty země, které měly rezervy, mohly tyto rezervy využít při stabilizaci. Především, aby zachránili své banky, protože my jsme na to zapomněli, ale některé banky v některých členských zemích v té první části krize v roce 2009-2010 byly technicky na pokraji bankrotu a rozpočty členských států jim pomohly, protože tam byly rezervy a jiné členské státy ty rezervy neměly a nemohly svým bankám pomoci. A potom začala ta krize, kterou pocitujeme ještě i dnes. A potom za krize v mnohých těchto zemích byla ta daňová politika velmi přísná, jednak kvůli těm rezervám i kvůli jiným důvodům. Takže první věc, kterou musíme udělat, je právě tato. My v tom nemůžeme moc pomoci, je to především váš úkol, úkol parlamentu, úkol komise. Další bod se týká vytvoření daňového nástroje, jehož hlavním cílem by byla stabilizace ekonomiky eurozóny. To je dlouhodobý projekt, jak jsem říkal, protože je to politicky velká výzva. A i když není úplně jasné, jak to bude vypadat, tak by bylo opravdu skvělé mít zde teď jasný politický závazek. Ale aby tento nástroj byl účinný, tak musí být zaměřen na stabilizaci, musí mít adekvátní velikost, protože jinak nebude věrohodný. A měl by být téměř automatický a měl by se používat eh, vždy včas. A proto ta automatičnost nástroje je velmi důležitá. Příklady z jiných měnových unii by mohly být velmi užitečné. To je možná to, co je ve Spojených státech. A proto tedy ta reforma, ta daňová reforma, kterou potřebujeme, abychom posílili hospodářskou a měnovou unii. Ta vaše druhá otázka se týká našeho mandátu. Nebylo by to lepší, kdybychom měli dvojitý mandát než pouze cenovou stabilitu? Ta otázka už zazněla mnohokrát, to si dokážete představit. A my určitě nejsme tvůrci mandátu, my ty mandáty plníme, ale my je nevytváříme. To jste vy, to je váš úkol, zákonodárců. Z praktického hlediska v uplynulých letech byl proveden jistý výzkum, který ukazuje, nevím tedy, jak je aktuální, ale když se na to podíváte, tak eh, ten výzkum ukazuje, když se na ty věci podíváte ex post, tak ať už máte jeden nebo dva mandáty, tak eh, je to prakticky stejné, není tam velký rozdíl. Když se podíváte třeba na zaměstnanost, máme teď v eurozóně téměř plnou zaměstnanost, i když jsme daleko od cenové stability. Takže to znamená, že jsme vytvořili podmínky pro to, aby do budoucna byla dosažena cenová stabilita. Potom máme růst, který je tedy nad eh, průměrem, dlouhodobým průměrem, ale neodráží se to v cenové stabilitě. Takové jsou tedy zatím ty ukazatele. Nevíme, jestli kdybychom měli dvojí mandát, eh, jestli by to bylo jiné. A konečně ten směný kurz. Všichni jsme v podstatě ve stejné situaci. USA, Spojené království, Japonsko, všichni jsme ve stejném rámci. My nezasahujeme, anebo my se musíme řídit koncensem G20. My to respektujeme a každý by to měl respektovat, takže si nemyslím, že euro by bylo nějak slabší v porovnání s ostatními měnami, pokud jde tedy o směný kurz. Děkuji. Děkuji. A nyní Johan van Overtveld, EKR. Děkuji, pane Dragi. Děkuji, že jste mezi nás přišel a přeji vám hodně úspěchu v vaší další práci po té, co tedy skončí váš mandát prezidenta ECB. Mám zde tři taková prohlášení, ke kterým bych vás poprosil o komentáře. A potom, pokud jde o směný kurz, když se dívám na rozhodnutí, která byla přijata na poslední radě guvernéru, je skutečně těžké představit si nějaký citelný dopad těchto opatření na chování spotřebitelů. Takže já předpokládám, že máte nějaký jiný cíl. Možná to souvisí i se směným kurzem, možná anticipujete, že ostatní centrální banky se začnou také posouvat tímto směrem a vy v podstatě proaktivně reagujete na to, co se může stát s naším směným kurzem, když ostatní banky podniknou tyto kroky. Za druhé, zahajujete znovu tedy ten program kvantitativního uvolňování do výše 20 miliard eh, eur měsíčně, dokud to tedy bude potřeba. To znamená, že říkáte, že ECB by možná mohla nakoupit eh, rizikovější soukromá aktiva a možná tedy by mohla i odstranit eh, ten stanovený limit pro držení státního dluhu. No, potom jste tady zmiňoval fiskální politiku v různých eh, zprávách. Když se podíváme na to, co se stalo před dvěma týdny při hlasování na radě guvernéru, tak eh, to bylo opravdu velmi roztříštěné. Takže jak se vyjádříte k tomuto? Děkuji. Děkuji. Naše politika je účinná. Možná bych potřeboval konkrétní čísla, ale za šest let bylo vytvořeno například spousta pracovních míst, na to se můžete podívat, nebo na úroveň nezaměstnanosti. Máme i konkrétní čísla. Když uvažuji všechna opatření, která byla přijata mezi lety 2014 a 2017, tak ten skutečný dopad eh, je odhadován asi na 2,2 bodů kumulativně mezi lety 2016 a 2021. Takže jsme si skutečně jistí, že naše opatření jsou účinná. Za druhé, když eh, stav ECB provedl downgrade eh, těch eh, výhledů, pokud jde o růst a inflaci, a to vedlo k rozhodnutí v oblasti měnové politiky, tak eh, tyto prognózy vycházely ze série úrokových sazeb, kde už se odrážely některá očekávání například eh, horší ekonomické výhledy a tak dále. Takže kdybychom nejednali, tak bychom museli ještě snížit ty naše odhady, odhady v oblasti inflace, ale také v oblasti růstu. A to by vyžadovalo také další odklon od našeho mandátu. Třetí bod se týká diskuzí v Radě guvernérů. Tam byla jasná většina pro opatření, která jsme přijali. Děkuji.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 pokud jde o měnovou politiku, tak tady není konsenzus v tom, jak máme zabránit kolapsu eurozóny. Myslím si, že se nedá říct, že ECB se e, v rámci svého mandátu chovala stejně jako jiné centrální e, banky v rámci svých mandátů. Minimálně to nelze říct, pokud jde o okamžitou eh, reakci ECB. Eh, e Nedá se vůbec říct, že by ECB reagovala hned. Nicméně je velmi pozitivní, pokud nyní hovoříme o proticyklické rozpočtové politice, a to především eh, pokud jde o to, co se tedy děje v eurozóně po krizi. Ale je eh, škoda, že se to omezuje na země, které mají nějaké rezervy. Eh, moje země snížila svoje zadlužení o 10% a eh, to především díky pozitivním dopadům hospodářského růstu to mělo pozitivní dopad na finanční prostředky a to zároveň znamená, že je tedy důležité, abychom tady měli politiku, která bude zajišťovat rovné příležitosti která bude brát dostatečně v potaz, v potaz životní prostředí. Musíme zlepšit struktury v jednotlivých členských státech. A nyní bych se tedy rád zeptal, proč zadlužené země v eurozóně nemohou Eh, přijmout proticyklickou politiku. A druhá otázka, kterou položím na závěr, myslím si, že ECB eh, přednesla trochu rozporuplné vysvětlení. Rád bych se zeptal, jestli se domníváte, že ne, aktuální vývoj na trhu práce a doporučení, která byla formulována pro členské státy a která hovořila o to, že je potřeba učinit eh, trhy práce výše více pružné. Týká se to například různých kolektivních vyjednávání. Nepřispělo tohle všechno, všechna ta doporučení k tomu, že se znemožnilo zvýšení mest a to zase vede k tomu, že se nepodařilo dosáhnout inflačních cílů. Děkuji. Nejprve k té první otázce. Ono je jasné, že země s vysokým dluhem by měly mít obezřetnou eh, fiskální politiku, tak aby nedošlo k destabilizaci celkové situace. My jsme si to prožili před pár lety a upřímně řečeno, to nebylo dobré ani pro hospodářský růst, ani pro zaměstnanost a proto říkám, že fiskální pravidla by měla být revidována. Fiskální pravidla, která fungovala do posud, byla efektivní, byla rozumná a u, u, byla účinná poměrně dlouho. Nyní jsou stále ještě rozumná v tom smyslu, že brání eh, kumulaci dluhu, ale nebo zadlužení, ale už nejsou tak účinná, pokud jde o proticyklická opatření a proto je potřeba je revidovat. A to se týká především zemí s obezřetní eh, fiskální politikou. Proto je důležité to tedy odlišovat. Země mohou mít asymetrické šoky, a v takovém případě by eh, si měli vytvořit rezervy, díky nímž překonají takové situace. Obecně řečeno eh, jsou tedy v celé eurozóně destabilizační šoky a já si myslím, že právě proto jsou takovéto fiskální nástroje velmi důležité. Nicméně eh, zapomínáme na jednu věc. V minulých letech došlo k velmi malému pokroku, pokud jde o strukturální reformy. Strukturální reformy jsou totiž jediný nástroj, který ekonomiky má, mají, aby dlouhodobě eh, zlepšili hospodářský růst. Já už tady nehovořím konkrétně o reformách eh, trhu práce, ale hovořím také o reformách soudnictví eh, a dalších oblastí. A to se týká především těch zemí, kde hospodářský růst je velmi křehký. Právě tam je potřeba provádět strukturální reformy. Nyní naprosto konkrétně k vaší otázce, to znamená, jestli se objevil příslušný návrh. Musím říct, že nevím, že jsem o ničem takovém neslyšel. Děkuji. Děkuji. A nyní tedy druhé kolo otázek. Nicméně první kolo trvalo déle, než jsme čekali a máme poněkud sklus, to znamená, že nyní bude eh, každý slot trvat pouze čtyři minuty, jedna minuta na otázku a tři minuty na odpověď, protože jinak to nestihneme. Omlouvám se. Luděk Niedermayer za EPP se zeptá jako první. Děkuji, paní předsedkyně, a dovolte mi, abych podobně jako ostatní poděkoval panu Dragimu za skvělou práci. Já jsem byl velmi ohromen jeho kompetentností a rozhodností během minulých let. Nyní mi dovolte, abych vybral tři věci, o kterých jste hovořil. Za prvé, velmi eh, pečlivě jsem eh, si vyslechl to, co jste řekl o konceptu forward eh, guidance. Já si myslím, že to je velmi dobré, pokud jde o transparentnost politiky. Druhá věc, eh, vy jste řekl, že je tady poměrně velký prostor pro měnovou politiku, pokud bude něco takového potřeba. Je možné, že se tady vydáme tím či oným směrem a že ten manévrovací prostor tady je. Já tedy předpokládám, že hovoříte také o eh, negativních úrokových sazbách, eh, o vyšších eh, negativních úrokových sazbách, že by to fungovalo. Já bych se rád zeptal, do jaké míry tedy hotovostní peníze mohou být překážkou v případě eh, negativních úrokových sazeb. Eh, jsem trochu zmaten, pokud jde o koincidenci eh, silného trhu práce, to znamená vysoká zaměstnanost, vysoká nízké mzdy a nedostatečná inflace. Já vím, že to není všeobecný fenomén, ale rád bych se zeptal, eh, do jaké míry si myslíte, že tady v některých případech tedy eh, chybí inflace ceny aktiv. Eh, některých Týká se to především některých zemí, kde jsou například vysoké ceny a tak dále. Děkuji ano. Pokud jde o první otázku, tak říkám ano. Inflační cíl byl vždycky naším hlavním cílem a my jsme se snažili symetrii naší reakce vyjasnit a zároveň jsme posílili Forward Guidance už se neopíráme tolik o kalendář, to znamená, že inflace tedy zůstane eh, do určitého okamžiku v nějakém pásmu. Eh, posouváme se k jinému přístupu, říkáme, že úrokové sazby zůstanou tedy na určité úrovni nebo budou nižší, eh, než tedy se přiblížíme našim cílům v oblasti inflace. Pokud jde o druhou otázku, my jsme zatím nezaznamenali nějaký konflikt mezi hotovostními penězi a negativními úrokovými sazbami. Zatím jsme něco takového nezaznamenali. Zavedení více úrovní by mělo bankám poskytnout ty podmínky, které potřebují eh, k tomu, aby mohli tedy zákazníkům udělit negativní úrokové sazby tak aby tedy mohli i nadále půjčovat eh, ekonomice. Další věc, eh, ano, máte pravdu, nominální mzdy rostou, jsme na historickém maximu ve všech zemích a mimochodem dalším pozitivním dopadem současné situace je to, že index přidané hodnoty v rámci nebo eh, eh, rozptyl indexu přidané hodnoty v rámci eh, eurozóny je na historické minimu. Přesto jsme nepřešli od vysokých mest k vysokým cenám. A jeden z našich odhadů je takový, že eh, firmy absorbují vysoké náklady na práci do svého zisku, do své marže. A právě proto je důležité udržet, udržet eh, poptávku na vysoké úrovni. Pokud se podíváme ještě jednou na Spojené státy, tak zjistíme, že eh, tam je ta spotřeba velmi dobrá, protože zaměstnanost je také velmi dobrá a trh práce je velmi silný, silný než, silnější než kde jindy. A my chceme něco podobného eh, docílit také v eurozóně. Tady trh práce ztrácí dynamiku, stále ještě se tedy agregovaně zlepšuje, ale eh, ztrácí tu dynamiku a v některých členských státech už se prakticky nezlepšuje nezlepšuje vůbec a trend se obrací. A proto tedy eh, věnujeme velkou pozornost právě tomuto bodu, protože pilířem eh, hospodářské obnovy je právě spotřeba ze strany zákazníků. Eh, děkuji Kostas Mavrides za SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení pane Dravě, prosím, nasaďte si sluchátka. Πιστεύω ότι η αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίσατε την οικονομική Děkuji. V první řadě bych vám chtěl poděkovat za způsob, jakým jste eh, řešil hospodářskou krizi a jak jste společně přispěli k záchraně eura. Jsem přesvědčen, že to je něco, za co vám budoucí generace budou velmi vděčné. A vysvětluje to i některé útoky na vás, protože tím, že jste zachránil euro, jste zachránil i evropský projekt. Ovšem po té úvodní chvále už musím říct něco ne tak eh, oslavného. Já jsem se v roce 2014 stal poprvé europoslancem a první otázka, kterou jsem vám položil, byla, jak chcete dosáhnout vytvoření Evropské bankovní unie a investičních záruk. A vaše odpověď byla v zásadě taková, že o to se postará konkurence, ale já bych chtěl říci, že jsou tady i některé jiné věci než politické problémy. Potom je tady ještě jedna věc, kterou jste um, zmiňoval. A to sice Někteří guvernéři centrální bank v EU řekli, že dochází ke snižování vazby mezi zaměstnaností a nárůstem mest. Věříte tomu? Souhlasíte s tím? Není to něco, čemu bychom se měli znovu věnovat? Není to signál oslabení pracovní unie nebo respektive hnutí pracujících? Děkuji. Um, Děkuji. K té vaší první otázce, tak eh, tady to se netýká jenom ECB, ale také ECB a komise na základě iniciativy Evropské rady vyslali velmi silný signál k vytvoření bankovní unie prostřednictvím mechanismu SSM. Když se teď podíváte na tento mechanismus, který dohlíží nad systémem v eurozóně, tak byl vytvořen během krátké doby. A prakticky se dostal na úroveň několika tisíc pracovníků z nuly. Je to systém také, který dobře spolupracuje se s, názor, s národními dozorčími systémy a byl to tedy velmi významný příspěvek vytvoření bankovní unie. Ale Zůstává toho tady ještě hodně. Abychom měli skutečnou bankovní unii, musíme omezit ty národní možnosti, ty národní obce a diskreční pravomoce. A to je čistě v rukou národních vlád. Čili je tady ještě veliká část, která zbývá pro dokončení bankovní unie a ta je už v kompetenci jednotlivých národních vlád. Ovšem pokud jde o ECB, tak my chceme vylepšovat oblast dozoru. Druhá věc, to je ten vztah mezi zaměstnaností a inflací. Tak eh, je zřejmé, že ten vztah během posledních 15 let se změnil z celé řady důvodů. Um, oslabení inflačních očekávání, eh, prodloužená eh, finanční krize, ty globalizační tlaky na úroveň cen, ale ten vztah tady zůstává. My se domníváme, a když říkám my, tak tím myslím ECB a pracovníci ECB souhlasí s takzvaným tím Philips Care. To je koncept, který mm, vychází z empirických výzkumů a v zásadě tvoří základ naší důvěry v to, že inflace se přiblíží našemu inflačnímu cíli. Děkuji. Děkuji. Stefany Jonkuchton. Děkuji, paní předsedkyně, pane Dragi. Děkuji za to, čeho jste dosáhl v průběhu vašeho mandátu. Nedávno jste řekl, že globálně evropští občané si cení přínosu, ekonomického přínosu evropské integrace a 75 eh, obyvatel je pro euro a pro měnovou unii. Nicméně jsou mnohem skeptičtější, pokud jde o politické struktury Evropské unie. Počínaje měnovou mašinou, kterou představuje ECB, a která se zdá být velmi odtržená od občanů, od eh, občanů a od firm, především tedy od občanů, které zastupujeme. Jak můžeme lépe zapojit veřejné mínění do rozhodnutí ECB? Jak zčitelnit ECB? Jak do toho více zapojit Evropský parlament i do této osvětové kampaně? A pak ještě další otázka. Po osmi let letech v čele ECB, pane Draghi, na co jste nejvíce hrdý a s čím jste nejméně spokojený? Dvěma slovy. Uh, thank you now. Děkuji. Nejprve odpovím na vaši první otázku. Euro je nejhmatatelním zosobněním evropské integrace, se kterou se naši občané setkávají dnes a denně. Během let vybraní nebo zvolení zástupci a vedoucí představitelé zde v parlamentu správně řekli, že pro zajištění prosperity a stability v dlouhodobém měřítku musíme ty úkoly a výzvy řešit společně a že společně budeme silnější. Dnes je naše ekonomika integrovaná takovým způsobem, jak to vůbec nebylo představitelné ve chvíli, kdy bylo euro navrženo. A lidé to vědí. Exporty eurozóny vzrostly z 13 HDP v roce 92 na 20 v současné době, ale ty hodnotové řetězce hlavně vidíme všude – to znamená, když tedy nějaká země jde do recese, tak se to rozšiřuje na další země. Za druhé, euro, když se podíváte na ty poslední dvě dekády, přispělo k cenové stabilitě, zajistilo cenovou stabilitu a občané to v zásadě chápou. To, co jste řekla, pokud jde o komunikaci, tak tady je to potřeba vidět ve dvou pohledech, ve dvou dimenzích. Jednak sdělení ECB se velice e, spoléhá na vyhlášení Národní ústřední Národní centrální banky. Když Národní centrální banka podporuje ECB, ta komunikace je velmi dobrá, velmi silná, veřejné mínění je velmi kladné. A to je něco, čeho bychom si měli cenit a měli bychom si to opatrovat. Druhá věc, to je taková takového obecnějšího rámce, že bychom neměli mluvit, se obracet jenom na trhy a na bankéře, ale měli bychom umět používat jazyk běžných lidí. Já nemohu než souhlasit a zároveň tady volám k určité opatrnosti. Ono je poměrně důležité, aby ten jazyk, který se bude používat, dokázal rozlišovat mezi centrálními bankami a politiky. Ono je velmi snadné, že proto, abychom používali jazyk běžných občanů, tak se dostaneme do e, takové oblasti, kde vlastně už pak nejde o centrální banky, ale kde jde o politiku. A to by mohlo být velmi škodlivé, pokud jde o nezávislost ECB. Takže já opravdu na vás apeluji, abychom tady byli velmi opatrní. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Slovo má Enike Gieri, EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane předsedo, chci vám říci, že ta vaše politika v době krize byla velice vítána nejen v oblasti eurozóny, ale i mimo zónu. Já zastupuji Maďarsko. Možná si vzpomenete na to, že moje země byla první, kde došlo k záchranným schématům, ale už teď dva roky po sobě moje země zažívá nebývalý růst. Takže vaše politika spolu s efektivními strukturálními reformami a daňovou politikou může fungovat a to je určitě důležitá lekce, kterou si z toho můžeme odnést. Já na vás mám otázku, pokud je o situaci eh, zemí mimo eurozónu. My jsme sice si zvolili různou politiku, ale zároveň jsme se rozhodli nejprve zajistit tu konvergenci a e, rádi bychom vstoupili do eurozóny možná o něco později, ale myslím, že z té krize jsme si vzali důležitá ponaučení a tohle bylo jedno z nich. Čili jak tady vidíte tu situaci a jaký máte názor na podmínky pro vstup do eurozóny, protože teď je tady nová podmínka pro vstup do bankovní unie a nemyslím si samozřejmě, že by bylo férové zavádět nové a nové podmínky, protože ve chvíli, kdy my budeme dostatečně silní, tak bychom určitě rádi vstoupili, ale musí to být ve správnou chvíli. Děkuji. Děkuji. Tak, to, co tady vidíme v tuto chvíli, eh, vstup do eurozóny, přistoupení k euro musí projít dvěma kroky. Jedna musí být součástí mechanismu DRM 2, a za druhé, musíme si uvědomit, že v současné chvíli eh, eh, tady máme nejenom měnovou unii, ale i začátek bankovní unie. A zatímco v tom prvním případě to rozhodnutí dělá členský stát, Evropská rada a také ECB, tak to druhé se v zásadě týká hlavně ECB. A obvykle je to tak, že ten stát si požádá o to, aby byla uzavřena dohoda o úzké spolupráci. Pro vstup do té dohody o úzké spolupráci musí proběhnout velmi komplexní posouzení bankovního systému ze strany ECB a mechanismu SSM. Pokud to kompletní posouzení dojde k závěru, že tam jsou některé slabá místa, tak v takovém případě ta země musí udělat příslušné kroky a po jejich dokončení, po odsouhlasení a schválení těchto kroků, by měla se spustit tedy ta dohoda o úzké spolupráci a proces by měl pokračovat. To je klíčová věc, protože na druhou stranu vstoupit do měnové unie a mít zranitelný bankovní systém, to je velice nežádoucí. Děkuji. Děkuji. Pedro Silva Pereira, SND. Děkuji, paní předsedkyně, pane Draghi. Jako ostatní vám chci já poděkovat za všechno, co jste udělal v souhledu s vaším mandátem, abyste zachránil euro. Bylo to velmi důležité, nejen proto, že jste byl dostatečně moudrý na to, abyste to udělal, ale protože jste byl i rozhodný a dostatečně odvážný na to, abyste čelil veškerému odporu uvnitř rady guvernérů i mimo. Znovu tedy vítám nová opatření, která jste ohlásil. I zde je určitý odpor. Mě by zajímalo, jak se díváte na to, že někteří členové rady guvernérů veřejně vystoupili proti rozhodnutím rady guvernérů a také by mě zajímalo, jestli si myslíte, že by bylo lepší mít eh, více solidarity uvnitř ECB, pokud jde o rozvoj měnové politiky. Druhá věc, daňová politika. Vy hovoříte o tom, že je důležité mít sladěnější daňovou politiku, to je velmi důležité. Požadujete také přísnější daňovou politiku od zemí, které mají daňový prostor, ale zdá se, že to už neplatí pro Německo a Nizozemsko. Souhlasíte s tím, že seznam zemí, které mají e, více prostoru, více daňového prostoru, je delší? Máme teď podmínky pro tuto daňovou politiku v podstatě všude v eurozóně? Děkuji. Dovolte, abych odpověděl na vaši první otázku. Politické neschody jsou běžné. I třeba Federální rezerva, ta rozhodnutí, která přijala, přijímala na úkor menšiny, která nesouhlasila i mezi sebou. A někdy je běžné, že se někdy tyto hlasy, tyto nesouhlasné hlasy dostanou na veřejnost. Byl jsem také guvernérem italské banky a to tež platilo jak pro mě, tak i pro mého předchůdce Žána Kloda Tricheta ve Francii. Vždycky se objevovaly hlasy, které nesouhlasily s měnovou politikou ECB. Nicméně, forma, jakou se tento nesouhlas dostane na veřejnost, je velmi důležitá. Je to velmi důležité především ve chvíli, kdy máme svaz eh, různých zemí s různými měnami. A je důležité vystoupit tak, aby nebyla podkopána účinnost našich rozhodnutí. To je velmi důležité a to je jediná věc, kterou bych k tomu řekl. Vaše druhá otázka nebo druhý bod se týká daňové politiky. Jen na komisi a na pravidlech, jak to bude vypadat z eh, revizí daňové politiky. Bude to řešeno na příštích zasedáních eh, euroskupiny. Já nechci teď identifikovat země, které mají daňový prostor. To je důležité na základě stávajících daňových pravidel, stávajících politických pravidel a na základě stávajícího výkladu paktu růstu a stability. Jsou to tedy země, které mají vysoký dluh, ty by se měly řídit obezřetnostní politikou a země, které mají fiskální prostor, tak by měly jednat včas a rozhodně. Všechna tato pravidla budou znovu přehodnocována a věříme, že nová pravidla budou účinná a rozumné. Děkuji. Děkuji. Stazis eh, Jakiliunes, zelení. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane prezidente. Já jsem z malé země, jsem nový poslanec z Litvy. Eh, u nás to mělo velký dopad, ta krize 23% evropského HDP. Děkuji vám za vaše profesionální komentáře. Rád bych se vyjádřil k závěrům z jednoho z dokumentů Claudia Boria a Anny Zabaj. To byla Banka pro mezinárodní vypořádání. Tam jsou dva závěry z tohoto dokumentu. Rovnováha eh, zisku a nákladu se zřejmě zhorší eh, kvůli měnovým politikám. To je tedy název toho dokumentu a nekonvenční opatření jsou eh, spíše jen výjimkou a měly by se používat ve velmi výjimečných eh, situacích. Vy jste se zmínil o tom, že negativní úrokové sazby by mohly mít také negativní dopad, eh, protože běžní středatelé by mohli začít více šetřit eh, místo toho, aby utráceli. To by mohl být jeden z dopadů. Zmínil jste také eh, daňové dopady, přidělování peněz, likvidity. To se také dostává do daňové a tím pádem politické oblasti. To by mohl být jeden z vedlejších účinků. Co si o tom myslíte? A potom tedy ten odchod, odklon od nekonvenčních politik. Je to vůbec možné? Je možné od nich upustit? a ponechat tam takovou podle mě nebezpečnou rovnováhu těch negativních eh, úrokových sazeb, eh, cen aktiv a tak dále. Now the, the, the point the point is about uh, není žádný důkaz o tom, že úspory rostou, když máme záporné sazby. Nic takového nepozorujeme. Nebo není žádný důkaz o tom, že banky snižují nebo omezují půjčování v důsledku záporných eh, úroků z vkladu. To znamená, že to není takzvaná reversal rate. Druhý bod. Kdy nastane odklon od nekonvenčních opatření? No nastane tehdy, když se ekonomika zlepší. Když budeme moci od těchto opatření ustoupit, odstoupit a nebude to mít dopad na ekonomiku. Když se vrátíme do roku 2017, počátku roku 2018, tak eh, tehdy střednědobý výhled vypadal tak, že se zdálo, že se pohodlně pohybujeme směrem k odklonu od těchto opatření. Vypadalo to tak, že můžeme přijmout jistá mírná opatření v opačném směru a nedojde k žádnému zpřísnění finančních podmínek. A to je ten klíč přijmout určitá normalizační opatření, aniž by došlo k nějakému zhoršení finančních podmínek, protože ty jdou ruku v ruce s lepšením ekonomiky. Možná si vzpomínáte na můj projev v Sintře v červnu 2017, to se ubíralo přesně tímto směrem. Ale teď ta situace taková není, jak jsem říkal na začátku. Máme růstovou prognozu, která se postupně a neustále zhoršuje. Takže se znovu dostáváme k daňovým politikám. Když do toho vstoupí daňová politika jako další pilíř ekonomické politiky v eurozóně, tak určitě měnová politika bude mít jednodušší úkol, ale bude i nadále fungovat a, a my budeme sledovat vedlejší účinky. Děkuji. Gunnar Beck jde. Thank you, Mrs. Chairman. Um, I think... Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že můj předchůdce hovořil dvě minuty, takže doufám, že i ke mně budete stejně schovývavá. Mám tady jahodu. Podle Jeronima Boše je jahoda symbolem krátkodobého potěšení. Někdo by řekl, že je to jako kivy, a teď bych rád pokračoval německy. Herr Präsident, guten Tag. Pane předsedo, dobrý den. Co by prezident ECB jste v roce, nebo od roku 2011 vytiskl více peněz než kdokoliv v historii. Dokonce i Christine Lagarde eh, v tomto eh, výboru přiznala tyto vaše kroky a to, že tím, jste tím porušil pravidla. Přesto eh, eurozóna a EU jako celek eh, rostly velmi pomalu. Navíc v mnoha členských státech vzrostla chudoba mezi seniory eh, a bude tomu tak i do budoucna. Dnes si to vůbec ještě neumíme představit. Na poslední tiskové konferenci jste odmítl jakoukoliv odpovědnost za tuto bídnou situaci. Důvodem je Brexit, geopolitická situace a celosvětová ekonomika. A protože to nepomáhá, tak eh, předepíšete euro ještě jednou dvojnásobnou dávku zbytku své medicíny, byť víme, že eh, bohatší budou díky tomu ještě bohatší a chudí budou pouze eh, chudší. My si musíme uvědomit, že eh, to je velmi dvojzačné. Mám na vás jeden dotaz. Neusnadňujete si svou situaci pokud náladovou fortunu e, činíte zodpovědnou za bídnou situaci v eurozóně, světové hospodářství se konec konců dotýká všech, nejen nás. Děkuji. No, no, we are not blaming fortune. My z toho necí, neviníme fortunu. Dovolte mi, abych řekl, že paní eh, Lagarde má za to, že naše opatření opatření ECB by byla porušení pravidel. My jsme tedy eh, se snažili učinit všechno pro to, abychom zachovali náš cíl cenové stability. Já už jsem dnes několikrát zopakoval, že jsme tedy museli eh, přikročit k nekonvenčním opatřením, tak abychom tedy eh, čelili nedostatečné inflaci a museli jsme tedy přikročit těmto krokům. Nakupovali jsme státní dluhopisy a musím říci, že tato opatření pomohla. Já už jsem to zdůraznila, zdůraznil. Pom, napomohlo to eh, tomu, abychom se přiblížili našim střednědobým inflačním cílům, tyto nástroje respektovaly hranice našeho mandátu a to také potvrdil Soudní dvůr Evropské unie ve dvou svých stanoviscích. Eh, to poslední se týkalo nákupu, programu nákupu ve veřejném sektoru. Soudní dvůr také potvrdil to, že tato opatření byla přiměřená. To znamená, že tato opatření byla přesně taková, jaká bylo potřeba v takových, eh, takové situaci provést vzhledem ke konkrétnímu cílu cenové stability. To znamená, že ECB využívala nástrojů v oblasti cenové stability tak, aby naplnila eh, cíle a opatření, která přijala, byla přiměřená a eh, snažila se tedy o cenovou stabilitu. Nákupy státních dluhopisů a SBB, to všechno je tedy srovnatelné eh, s, s tím, co je stanoveno v článku 123 smlouvy. Já doufám, že tedy jsem tím odpověděl na váš, na váš dotaz. Děkuji. A nyní za EKR pan Jurčika, prosím. To jsem já, děkuji. Omlouvám se za špatnou výslovnost. Já bych vám chtěl popřát všechno dobré do vaší budoucí kariéry. Mám dvě stručné otázky. Za prvé, rozvaha ECB během deseti let se více než zdvojnásobila. Je to takřka 5 trilionů euro. 40 eh, HDP eurozóny a proto bych se rád zeptal, jestli nevidíte v takové expanzi určité riziko. A druhá otázka, proč ECB odmítá to, že by Evropskému účetnímu dvoru poskytla informace, na základě nichž by bylo možno posoudit dohled nad nevětšími bankami v Evropě. Mám trochu pocit, že to trochu snížilo e, důvěryhodnost ECB. Děkuji. Pokud jde o první otázku, Souhlasím s vámi, že ta, souhlasím s vámi, pokud jde o objem té rozvahy. My tady monitorujeme veškerá rizika eh, a veškeré faktory, které k tomu přispívají, ale dovolte mi, abych k tomu řekl, že eh, rizika trhu, rizika úrokových sazeb eh, jsou tedy jedna věc, ale my, naše rozvaha není přímo ovlivněna eh, vývojem trhu. E, jde také o amortizační náklady, to je další věc. My si musíme uvědomit, že je tu celá řada ustanovení, která se vytvořila během let. E, týká se to rizika směného kurzu, je to zaměřeno proti úvěrovému riziku a e, je jich zkrátka celá řada. Já, si, já je ani nemohu všechny vyjmenovat. Pokud jde o tržní riziko, úvěrové riziko, tak musím říci, že pokud tedy se posuneme k záruce, což je velmi podstatná část, část eh, rozvahy ECB, tak eh, jsou tu kritéria pro přípustnost která zajišťují, že ta záruka bude mít i nadále velmi vysokou kvalitu a došlo eh, také za stejným účelem ke škrtům. To znamená, že vás mohu ujistit, že všechno je monitorováno. Máme tu velmi eh, komplexní eh, monitoring rizik, máme eh, rozsáhlé oddělení pro sledování rizik a také jsme již zavedli celou řadu zlepšení. Pokud se mám vyjádřit k tomu Evropskému soudnímu dvoru, tak mm, nebyl konstatován žádný eh, vztah mezi tím, co jste řekl. To znamená, že bychom měli rozptýlit tyto vaše obavy. Jde hlavně o to, jestli nebo eh, jde hlavně o to, jestli eh, audit Evropského účetního dvora může posuzovat ne pouze vlastní management, provozní záležitosti ECB, ale také účinnost politiky, kterou ECB přijímá. To je všechno. Děkuji. Děkuji. Eva Meidel, EPP. Vážený pane předsedo, jsem velmi rád, že jste mezi nás přišel. Mám tři stručné dotazy. Za prvé, já si myslím, že bych se měla připojit k většině kolegům, kteří říkali, že ECB je nyní silnější. Je to silná instituce, která tedy překonala krizi, je po krizi silnější, ale eh, bylo by dobré, kdyby ECB spíše předcházela krizím, než je řešila. A já si myslím, že některé z těch politik, které eh, jste zavedl, eh, se o to snaží, ale eh, zároveň eh, politika úrokových sazeb naráží na své hranice a někteří pochybují o tom, jestli tedy ECB má vůbec možnost ovlivňovat inflaci. Eh, my se na to musíme podívat v tom kontextu, že jste v posledku tedy na, na konci svého velmi úspěšného mandátu a proto bych se vás rád zeptal, jaké další kompetence by tedy ECB měla mít, tak aby mohla tedy zajistit cenovou stabilitu, eh, jaké kompetence by, byste eh, ocenil již během svého mandátu. Eh, pokud se podíváme na Brexit, je možné, že tedy bude Brexit bez dohody. Zatím vůbec není jasné, jak evropská legislativa bude aplikována ve Spojeném království, může dojít například eh, k rozdílům v aplikace ustanovení o bezřetnosti. To znamená, že se vás ptám, jestli ECB přijala nějaké kroky, eh, pokud jde o eh, stabilitu eurozóny v případě, že tady za několik týdnů nastane takovýto scénář. A konečně bankovní unie, vy už jste se k tomu vyjádřil, ale pokud dovolíte, tak bych se vás ráda zeptala, jestli máte nějaké podněty v tom smyslu, že bychom tedy eh, měli hm, evropské představitele přímě k tomu, aby dokončili bankovní unii. Eh, omlouvám se, na co jste se ptala, pokud jde o Brexit a finanční stabilitu? Jaká byla vlastně otázka? Řeknu to jasně. Je EC, nebo připravuje se ECB na uh, možnost odchodu Spojeného království bez dohody? Na no deal? Ano, děkuji. Dovolte mi, abych nejprve řekl, že s vámi naprosto souhlasím, pokud jde o e, povahu našich aktuálních opatření. My tady e, reagujeme v tom smyslu, že se snažíme tedy e, snížit tu ten výhled ve střednědobém hledisku, nesnažíme se změnit něco, co už probíhá. A zatím je ta stávající hospodářská situace poměrně dobrá a proto jsme tedy přesvědčeni o tom, že dosáhneme našich inflačních cílů, že se tedy mm, tomu jim přiblížíme pokud přijmeme příslušné kroky. Vy jste se ptala, jaké kompetence by ECB byla bývala mohla mít. Já si myslím, že pokud se podíváte na kompetence ECB v Eh, na její aktuální eh, kompetence, jestli jsou tedy podobné eh, jiným centrální bankám, tak my si musíme uvědomit, že ECB zásadním způsobem změnila soubor svých nástrojů. A také změnila způsob, jakým reaguje na mimořádné situace. Snaží se být vždycky v souladu se svým mandátem a snaží se zajistit cenovou stabilitu. Jestli je ta politika efektivní nebo ne, tak já už jsem před chvílí eh, řekl, že eh, tedy kumulativní eh, růst a inflace prokazuje, že ano, jestli tedy eh, to je efektivní nebo ne, tak to je obecná otázka, kterou bychom měli položit všem centrálním bankám na světě. My máme tedy velkou likviditu všude. Máme podobnou expanzivní měnovou politiku, tedy měnové nebo centrální banky eh, takřka všude sledují podobnou expanzivní měnovou politiku. My se tedy domníváme, že mm, to jsou e, mimořádná opatření, která se přijímají pouze v eurozóně, ale pokud se na to podíváme blíže, tak zjistíme, že něco podobného se děje i ve zbytku světa. To znamená, že otázka, jestli e, měnová politika tady náráží na své hranice nebo ne, to je otázka obecné povahy. My se domníváme, že e, to stále má svůj smysl ale musíme myslet i na ty vedlejší účinky a proto je na čase, aby fiskální politika začala doprovázet měnovou politiku. A e, to se děje také v jiných jurisdikcích. Vidíte tady jednoznačný rozdíl ve výsledcích, pokud jde jak o inflaci, tak o hospodářský růst. Globální faktory, které snižují deflaci, inflaci e, a očekávání inflace zkrátka působí i jinde. A přesto Eh, tedy mm, snižujeme nebo přesto jsou tedy očekávání inflace eh, snižována z vyšší úrovně než v EU. My se tedy již eh, tři roky snažíme řešit všechny ty problémy, všechny ty mimořádné situace spjaté s Brexitem a Eh, prohlášení komise je eh, v tomto ohledu naprosto zásadní. My tedy musíme zmírnit dopady na soukromý sektor. Eh, to se podařilo. Musíme být v neustálém kontaktu se soukromým sektorem, tak abychom mohli doprovázet jejich kroky. Jestli tedy soukromý sektor plně zahrne nebo zohlední tato rizika, to zatím není jasné. Někteří říkají, že ano, eh, jiní říkají, že ta rizika zatím nejsou doceněna. Já zatím nemám žádné konkrétní informace, musíme vyčkat. Děkuji. Leher. Děkuji, slova byly Kelleher, Renew Europe. Děkuji. Já mám dvě otázky, pane Dragi. A chci vám říct, že jste velmi známý také v Irsku, takže pokud někdo má takovou reputaci, jak to vy, tak to znamená, že trošku je považován za takového potížistu. A vaše jméno je často skloňováno i u nás v Irsku. Jednak eh, pokud jde o Goldpack a o to, že 60% HDP a 70% deficitu jak chcete vést vlády k tomu, aby měly anticyklické eh, vzorce výdajů? Ono totiž země mohou přece prostředky vynakládat jenom, když to mají. A když to velmi potřebují, tak někdy ty prostředky nemají. Jak tedy chcete mm, pobízet vlády? A když vezmete Německo, největší ekonomiku eurozóny, proč eh, by oni měli přistoupit k tomu, že jejich vývozy budou dražší pro zbytek eurozóny. Jak tedy chcete ošetřit tyhle ty různé eh, cyklické problémy s ohledem na pakt růstu a stability? Potom, pokud jde o bankovní unii a jednotný dozorčí mechanismus, bylo jasně řečeno před nějakou dobu, že eh, jsou tady úvěrové možnosti pro malé a střední podniky. Vy jste Eh, nedávno v Irsku hovořil před parlamentním finančním výborem, že irské banky fungují skoro jako monopol. A já se chci zeptat, eh, nejsou v eurozóně problémy právě i proto, že tady se nedostává úvěru pro malé a střední podniky z těch důvodů, které právě souvisejí i s tím mechanismem SSM. A my máme podobnou situaci i v Irsku, kde vlastně oni napravují svoje výkazové výkazovky tím, že tam zahrnují úvěry pro malé a střední podniky. Děkuji. Děkuji. pokud jde o fiskální pravidla, jak už jsem řekl, zkušenosti nám ukazují, že některé eh, opatření omezují eh, růstový potenciál, proto k ní musíme přistupovat velice obezřetně. Já tedy eh, jsem určitě přesvědčen o tom, že e, komise i ECB je na to schopná reagovat. Ale když mluvíte o těch výdajích, tak musíme mít na paměti, jaké výdaje tady chceme, jaké výdaje tady máme. Ono je zřejmé, že i ty země, které zatím mají ten fiskální prostor, tak by měly klást důraz na takové výdaje, které budou stimulovat možný růst, tedy produktivitu nebo měli by vynakládat prostředky do technologií, do digitalizace, do vzdělávání, tedy do toho, co zvyšuje dlouhodobý potenciál země jako takové. A to by také reagovalo na tu další věc, co zmiňujete, že export bude více konkurenceschopný, protože bude technologicky pokročilejší. A to samozřejmě je pravda pro všechny země, kdy Tedy by země se měly podívat na své rozpočty z toho prorůstového pohledu. To je klíčové. Potom ta druhá obava, která už tady zaznívala několikrát, a to je vytvoření a dokončení bankovní unie a to, že by to mohlo vést ke snížení úvěru pro malé a střední podniky. Tak my ale nemáme takové důkazy. Máme důkazy, o tom, nebo respektive máme důkazy o tom, že úvěry stále rostou. Je tady nárůst úvěrů jak pro domácnosti, tak pro firmy, ale záleží samozřejmě, jaké firmy, v jakých zemích. Do velké míry máme důkazy o tom, že tady není omezení, pokud jde o úvěry pro malé a střední podniky. A pokud si dobře vzpomínám, tak ten spread mezi úvěry pro malé střední podniky a velké korporace se v zásadě v poslední době velmi snížil. Ale jestliže bankovní unie by znamenala větší dimenzi přeshraniční fůze, tak je zřejmé, a to je velmi důležité, že ty uh, větší eh, rozměry a pokud je třeba úspory z rozsahu, to není nutně negativní, mohlo by to mít i přínosy. Je to jasné. A potom je tady ještě další sektor a to je aplikace požadavků Bazilej 3, kdy tedy chceme kapitálové záruky, pokud je o úvěry, které z historického hlediska jsou dlouhodobě rizikové. Jenomže tady to není jenom na bankovní unii jako takové, tady je to potřeba vnímat v širším hledisku. Děkuji, Pier Nikola Pedičíny. Děkuji, děkuji paní předsedkyně a děkuji panu předsedovi Dragemu, že k nám přišel, aby reagoval na naše otázky. Za prvé, několikrát se tady mluvilo o strukturálních reformách v různých zemích, ale nemluvilo se o strukturálních reformách na úrovni Evropské unie. Vy jste řekl, že to je politická věc, že to je na politicích, já s tím souhlasím, ale my, politici, určitě potřebujeme eh, technické, odborné hledisko, tak abychom mohli lépe nasměřovat naše politické kroky. Ono se často mluví o tom, že musíme dělat domácí úkoly, že ty země jednotlivé si musí dělat takzvané ty svoje domácí úkoly. A to se týká hlavně veřejného zadlužení, hlavně třeba se tady zmiňovala Itálie. Mluvil tady o tom náš pan kolega, ale nevím, jestli víte, že Itálie od roku 1992 eh, dělá to, že ty dáně, které občané platí, jsou mnohem vyšší než veřejné výdaje, takže a o nějakých 30 miliard ročně, takže my jsme si náš domácí úkol už udělali. A také platíme obrovské úroky z našeho státního dluhu. To je, bylo vysoká částka. Itálie doposud platí dvojnásobné úroky z toho veřejného zadlužení, než je vůbec výše toho zadlužení. Takže vezměte si, to je jako kdybyste si koupili auto za 10 tisíc euro a platili jste úroky ve výši 30 tisíc euro. To je velká nespravedlnost a my to určitě musíme začlenit do účtu. Musíme tedy přece rozlišovat oprávněný úrok od čisté spekulace a není možné nechat, aby si trhy svobodně Mm, eh, rozhodovali, jaké tam budou ty úrokové sazby, pokud jde o nákupy dlouhopisů. My si tedy myslíme, že ECB by měla mít úlohu intervenovat na tom primárním trhu. Měla by stanovit mm, úrokové sazby u státních dluhopisů, které budou nižší než inflace. Než, protože když je míra inflace vyšší než eh, státní dluhopisy, tak eh, Mm, to je velmi důležitá věc, aby se nám neníčila ekonomika a je to i v zájmu eh, Německa a jiných velkých zemí. Děkuji. Já jenom velmi stručně nejdřív odpovím italsky. Ale přece ve smlouvě o ECB ani v evropských smlouvách se to nepředpokládá. ECB se má zaměřovat na eh, cenovou stabilitu a ne na řešení deficitu jednotlivých zemí. Čili, jak jsem to řekl, tohle se nepředpohládá stanovení úrokových sazeb eh, pro jednotlivé země a státní dluhopisy. To není zakotveno ve smlouvě ECB ani v evropských smlouvách. Cílem ECB je zajištění cenové stability, nikoli financování státních dluhů zemí, jednotlivých zemí. Změňte ty smlouvy a pak dostanete to, co chcete. Děkuji. Děkuji. Luoma, SND. Herra Ineluoma, SD. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych eh, se připojil k těm, kteří vám poděkovali za to, co jste udělal a kteří vám blahopřáli. Mohu vám říci, že pro severské země, především tedy pro Finsko, platí to, že jsme všichni přesvědčeni, že jste udělal spoustu práce pro záchranu eura, eurozóny. Chtěl jsem se zmínit o dvou věcech, které zazněly ve vašem úvodním vystoupení. Inflace, to je první věc. A druhá věc, pravidla paktu růstu a stability, pokud jde o inflaci. Takže je možné k té inflaci, že žijeme pořád ještě v minulosti, že tady vedeme nějakou starou válku, starý boj, kde inflace je pořád ještě problém. Možná s globalizací jsme se dostali do nové doby, kdy riziko související s inflací je nižší než v minulosti. Možná největší riziko je ztráta zaměstnání. Další bod. Pokud jde o pravidla paktu růstu a stability. Já jsem rád, eh, že říkáte, že je třeba tato pravidla změnit a dospět eh, k anticyklickým politikám. Ale ta pravidla, jak velmi dobře víte, byla stanovena proto, abychom se vyhnuli nadměrnému zadlužení. Jak to teď vypadá s těmi přebytkovými ekonomikami? V pravidlech se vůbec nic neříká o použití těchto přebytků. Měli bychom mít pravidla také k tomuto bodu. U zemí, kde se ekonomikám daří, je jim třeba říci, že by měli nést svou část odpovědnosti pro dobro celku veškeré ekonomiky. Um, Já myslím, že Jádro vaší otázky spočívá ve vytvoření centralizované fiskální kapacity daňového nástroje, který by mohl být použit ke stabilizaci hospodářského cyklu všude v eurozóně, v různých členských zemích. Já už jsem předtím říkal, že aby tento fiskální nástroj byl účinný, tak musí mít adekvátní velikost a musí fungovat automaticky, aby fungoval včas. Ale ta fiskální kapacita bude muset být podporována všemi členskými státy. A právě k tomu asi směřuje vaše otázka. To je způsob eh, nebo okamžik, eh, kdy vstupuje do hry solidarita ze strany vašich zemí, ale musí jít ruku v ruce se zodpovědností konkrétních členských států, jednotlivých členských států a proto je tak těžké se shodnout na vytvoření této fiskální kapacity. Z racionálního hlediska je to velmi smysluplné, ale zároveň je třeba překonat nedostatek důvěry, který může být mezi jednotlivými zeměmi, pokud jde o zodpovědnosti při plnění daňových politik a rozpočtových politik. Děkuji. Děkuji. Myslím, že jsme skutečně úplně mimo čas, takže teď nemůžu připustit catch DI a musíme přistoupit k dalšímu bodu na pořadu jednání. Děkuji, pane Dragi, za měnový dialog. A teď bych přistoupila k bodu 4, což je veřejné slyšení. Takže zde vítám Maria Draghiho jako předsedu Evropské rady pro systémová rizika ESRB. To je orgán, který je zodpovědný za makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem Unie. Máme stejná pravidla, tentokrát se budeme opravdu držet těch čtyř minut na otázky, protože nemáme moc času. Pane Dragi. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, členové eh, výboru Ekon, dámy a pánové. Je mi potěšením eh, znovu zde vystoupit, eh, už je to po druhé tento rok, je to mé poslední vystoupení zde v Evropském parlamentu jako člena, nebo tedy předsedy ESRB. Posledně, když jsem tady vystoupil jako předseda ESRB, tak jsem diskutoval o tom, čeho bylo dosaženo na poli makroobezřetnostní politiky a hovořil jsem o těch hlavních výzvách, které před námi stojí. Teď jsem se chtěl zmínit nemovit, o nemovitostním sektoru, který jsme analyzovali. Jak už jsme několikrát diskutovali na tomto výboru, rozvoj v nemovitostním odvětví může mít vážný dopad na finanční stabilitu a na reálnou ekonomiku. Zajistit, že výbor si je v jednom hodnocení ESRB, to je také důležitá součást toho okamžiku, kdy se zodpovídáme Evropskému parlamentu. ESRB bylo vytvořeno proto, aby vytvářelo tlak. Jedním způsob, ze způsobů, jak to děláme, je tím, že vydáváme varování upozorňujeme na tendence, které mohou narušit finanční stabilitu. Můžeme také zajít ještě o stupeň dále, o krok dále a vydat doporučení, které upozorní na riziko, ale zároveň navrhne také potřebnou nápravnou akci. Pokud jde o nemovitosti, tak dnes jsme vydali pět varování a šest doporučení, které se týkají střednědobých eh, zranitelných míst v tomto odvětví. Analýzy, které jsou podkladem našeho rozhodnutí, jsou přílohou k této zprávě. Eh, ta doporučení a varování jsou specifické konkrétní pro jednotlivé země. Zaměřujeme se také na různé konstelace těchto zranitelných míst. Identifikovaná zranitelná místa se mohou týkat eh, zadlužení domácností, potom také vypůjčování peněz na nákup nemovitostí, také na eh, rozvoj nemovitostního trhu. Tato doporučení mohou být využita k tomu, aby se zmírnila tato zranitelná místa v některých zemích eh, úřadům chybí jisté nástroje, jiné země naopak eh, by mohly těchto nástrojů náležitě využít. Na závěr bych rád řekl, že toto je mé poslední vystoupení zde. SRB vydalo svou výroční zprávu, kde hovoří o svých příspěvcích a eh, k makrobezřetnostnímu rámci. až do 31. března 2019. Stručně bych se také zaměřil na to, o čem diskutujeme. Na řídící radě budeme hovořit o maržích a škrtech. To je důležitá součást strategie pro rozšíření našich nástrojů v oblasti makroobezřetnostního dohledu. Také se těšíme na hladkou výměnu názorů mezi Eh, dohležiteli, abychom umožnili makroobezřetnostní dohled nad jednotlivými odvětvími. Budeme pokračovat také v tom, že budeme přemýšlet nad měnící se infrastrukturou a strukturou systému a budeme také vycházet z poučení, kterých jsme dosáhli při makroobezřetnostním dohledu. Budeme mít konferenci, která začne ve čtvrtek a já bych tam rád pozval zástupce tohoto výboru, aby se za námi při této příležitosti vypravili do Frankfurtu. Děkuji vám a teď jsem vám k dispozici pro otázky. Děkuji jako první Georgios Kircos, EPP. Děkuji, pane prezidente, pane předsedo Draghi. Rád bych vám poděkoval za posílení eura a za to, že jste pomohl eurozóně. Já zde zastupuji Řecko a mám proto několik otázek, které se týkají řeckého systémového rizika za nových podmínek. Měli jsme období s velmi nízkými úrokovými sazbami i ve státech, které mají velké dluhy, jako je například Řecko. Měli bychom tedy změnit eh, ty tradiční vysoké úrokové sazby a přijít z rozpočty, kde budou nižší úrokové sazby, aby půjčky byly levnější a abychom konečně mohli přijít s primárními službami. Souhlasíte s tímto přístupem? Za druhé, máme v Řecku spoustu rizikových a nefunkčních půjček. Jsou skutečnou hrozbou pro řecké hospodářství. Jak se díváte na riziko pro řecký bankovní systém? A konečně Jsou zde pobídky pro eh, řecké spotřebitele, aby si kupovali dluhopisy. Probíhá to dobře, nebo myslíte si, že bychom mohli podniknout nějaké kroky, abych tom, abychom tohoto cíle dosáhli rychleji? Děkuji. Thank you. Now the first point... Děkuji. První bod se týká rozpočtu a jeho přebytku v Řecku. Je třeba dosáhnout toho, aby Evropská unie zachovala ty příznivé tržní podmínky, kterým se teď těšíte. Došlo k velkému pokroku, pokud jde o reformy v Řecku v uplynulých letech. A všichni víme, v jaké situaci jste byli. Ta byla opravdu velmi vážná. A teď Řecko dosáhlo určitého růstu. A je velmi důležité zachovat tu důvěryhodnost, které se Řecko teď těší. Jsou tam velmi příznivé podmínky, pokud jde o tržní aktiva, takže to si myslím, že to je ta hlavní věc, kterou by měla mít rozpočtová politika na mysli. A i ten rozpočtový výsledek jde nad rámec dohodnutých cílů. A není to jen jednou, myslím, že to je víckrát než jednou. Takže hospodářský rozvoj sám potvrzuje, že bylo dosaženo velkého pokroku. Pokud jde o snižování těch půjček NPL, tak eh, to je zásadní, protože když máte velký počet NPL, půjček NPL, a to platí nejen pro Řecko, ale i pro jiné země, To sebou nese křehkost eh, bankovního systému a omezuje se tím také schopnost bank půjčovat eh, soukromému sektoru, takže je v zájmu země snížit počet těchto půjček NPL. A to vše by se mělo udělat, eh, aniž by se poškodil bankovní systém, aniž by se poškodilo financování soukromého sektoru. Znamená to snad, že bychom měli zapomenout na sociální dimenzi, kterou některé tyto, bank, tyto půjčky NPL mají, to ne, ale tyto dva aspekty by měly být eh, řešeny samostatně. Je třeba efektivně řešit eh, půjčky NPL a zároveň řešit sociální aspekty různými politikami, především politikami rozpočtovými. A pak jste měli ještě tu třetí otázku a to nevím, jestli jsem tomu úplně rozuměl. Řecko je jediná země eurozóny, která se neúčastní. Aha, ano. To závisí na způsobilosti a já jsem si jist, že pokud se věci budou vyvíjet eh, tímto způsobem a pokud eh, budete pokračovat v pokroku tímto způsobem, tak zde budou podmínky, aby se Řecko mohlo účastnit také. Ale je třeba dosáhnout tohoto pokroku. Paul Tank, SD. Děkuji, paní předsedkyně, pane předsedo Draghi. Dnes jste tu naposled. V minulých týdnech jste si udělal pár nepřátel, takže nyní máte poslední příležitost. Rád bych řekl, že na tiskové konferenci před eh, týdnem jste tedy hovořil o tom, že Nizozemsko by mělo mít 500 eh, miliard k dispozici na investice, že bychom měli tyto peníze aktivovat. Pojďme eh, si to říci ještě jednou. Na tiskové konferenci před eh, týdnem a půl jste řekl, že Nizozemsko by mělo mít investiční prostředky ve výši 50 miliard, že by je tedy mělo aktivovat. Vláda tak neučinila a proto bych se rád zeptal, jestli jestli jste tím zklamán. První otázka. A nyní druhá otázka. Polská banka navrhla, abychom měli makro obezřetní opatření, která by byla eh, tedy konkrétní pro konkrétní regiony, že by to tedy mohlo mít proticyklický dopad a že by to eh, tedy lépe odpovídalo konkrétním podmínkám, konkrétním měnovým politikám že bychom potřebovali tedy větší pružnost. Eh, já bych se rád zeptal, jestli eh, tlak ECPR tedy eh, vytváří, jestli je tedy dostatečný, jestli jinými slovy bychom neměli zavést eh, závažnější a, závaznější a lépe koordinovanou makroobezřetnostní politiku. A nyní, pokud jde o inflaci, tak eh, je tu eh, tedy rozmáhající se expanzivní trh eh, s nemovitostmi, ale jsou tu země, které jsou v jiné situaci. To znamená, že já jsem velmi eh, znepokojen tím, že tu jsou trhy, na kterých, na kterých dochází k boomu. Eh, to je zpěto s, riziko, s riziky. Ptám se, jestli tedy sdílíte tyto obavy. Děkuji, pokud jde o první dotaz. Domnívám se, že cesta k tomu, aby fiskální politika byla účinným nástrojem nebo doplňkem měnové politiky a aby byla tedy účinným stabilizátorem v různých e, zemích, tak ta cesta k tomuto cíli je velmi dlouhá. E, je to cesta dlouhá a obtížná. Nyní jsme e, v situaci, kdy si to začínáme uvědomovat. Je to mnohem lepší než před třemi nebo čtyřmi lety. Ten proces je postupný, mnohem více lidí nyní chápe, co je potřeba udělat. Měli bychom se tedy zaměřovat na současné tendence, neměli bychom promarnit žádnou příležitost. Druhá věc, druhá otázka má naše Rada pro systémová rizika dostatečné pravomoce, aby tedy zabránila členským státům v tom, že na sebou vezmou eh, velká rizika. Důvodem, proč naše rada vznikla, nebylo to, že by to bylo, byla rozhodovací instance, která by přímo prováděla nějakou politiku, ale je to spíše instance, která se vyjadřuje prostřednictvím varování, doporučení. Pokud srovnáme naši současnou situaci se situací, dejme tomu před čtyřmi lety, tak tehdy jsme neměli žádný soubor nástrojů v rámci makroobezřetnostního dohledu. Uh, Nyní tyto nástroje máme, to znamená, že Rada pro systémová rizika měla pozitivní dopad. My samozřejmě jsme zaujatí pozorovatelé, ale máme pocit, že jsme měli tedy velmi pozitivní dopad na vytváření těchto nástrojů eh, v oblasti makroobezřetnostní politiky. Makroobezřetnostní dohled je nyní eh, brán členskými státy velmi vážně. Eh, často jsou to kroky, které je jen velmi obtížné provést politického hlediska a proto někdy eh, nejsou ty, tato rozhodnutí přijímána, anebo jsou přijímána se spožděním. Pokud to vztáhneme k bankovnímu sektoru, tak eh, je to, eh, pokud je to součástí SSM, tak jsme tedy eh, nebo máme k dispozici nástroje, které se zaměřují na koncentraci rizika v takových oblastech, jako jsou nemovitosti a tak dále. Ale u bank je ten problém větší, hlavně u těch úvěrových bank. Jsou tu úvěrové banky, které jsou eh, zastoupeny eh, v nemovitostním sektoru eh, a tady není k dispozici žádný soubor nástrojů. Pokrok v tom, že bychom tedy vnitrostátním orgánům mohli dát k dispozici makroobezřetnostní soubor nástrojů, tak aby mohli řešit problémy v rámci bankovního sektoru, v rámci stínového bankovnictví. Tady jsme zaznamenali takřka nulový pokrok a proto je to zároveň největší úkol, který před sebou máme v nadcházejících letech. Ráda bych požádala kolegy, aby e, kladli co možná nejstručnější dotazy, protože bohužel nemáme e, dostatek času e, další dotaz. Děkuji, pane kolego, pane předsedo Draghi, děkuji vám za to, že se tedy snažíte reagovat na systémová rizika. Ráda, rád bych se zaměřil na cenu nemovitostí. V roce 2018 e, ceny domů v EU stouply razantním způsobem, e, více než inflace. Ve Španělsku například eh, stouply ceny nemovitostí o 5%, v Nizozemsku o 7% a v Portugalsku dokonce o 9%. U nás v Německu eh, vzrostly ceny nemovitostí o 5,2%. A já mám na vás v této souvislosti následující dotaz. Do jaké míry vidíte riziko nemovitostní bubliny, alespoň v určitých částech EU? To je první dotaz. A druhá, druhý dotaz. Eh, poli Evropané jsou vybízeni k tomu, aby si kupovali nemovitosti, protože úrokové sazby jsou nulové. To znamená, do jaké míry si myslíte, že k tomu ECB přispívá. Ne, ceny nemovitostí by eh, tedy eh, by měly mít na to přímý vliv. Zatím mají ten vliv pouze nepřímý. Děkuji vám za odpověď. Děkuji. my jsme vydali doporučení. Já se domnívám, že jsem to řekl ve svém úvodním projevu. Vydali jsme doporučení, která se týkají České republiky, eh, Německa, Francie, Islandu, Norska, Belgie, Dánsko, Finsko, Lucembursko, Nizozemsko a Švédsko již obdrželi eh, varování v roce 2016 a nyní obdrželi doporučení, což je ještě závažnější. Byly vy Eh, vybízeny k tomu, aby tedy přijali opatření zaměřená proti systémovým rizikům. To znamená, že ESBR eh, splnila svoji funkci, pokud jde o tuto záležitost. Eh, pokud jde o měnovou politiku ECB, negativní úrokové sazby, nulové úrokové sazby samozřejmě stimulují půjčování peněz a nákup nemovitostí máme reagovat tím, že změníme měnovou politiku. Já říkám ne. Měnová politika musí zajišťovat cenovou stabilitu a správná reakce na to e, tedy spočívá v tom, že budeme řádným způsobem aplikovat makroobezřetnostní opatření. Ale nyní mi, pojďme, nyní mi dovolte, abych řekl ještě pár slov o tom, jak tedy analyzujeme rizika na nemovitostním trhu. Za prvé hodnocení, ohodnocení. E, snažíme se to porovnávat s historickými průměry, snažíme se e, monitorovat tendence, díváme se na ceny nebo e, cenové cykly na to, jestli ty tendence jsou pouze regionální anebo plošné. V určitých členských státech je důležité je důležitý nedostatek na straně nabídky, který je dán různými omezeními. V obezřetnostní politice bychom se měli zaměřit na eh, ty, kteří poskytují finanční prostředky na to, jestli půjčují pouze v určitých oblastech, čím je ovlivněno jejich chování. Důležitá je také doba splatnosti hypoték, což je velmi eh, důležité především eh, v těch zemích, které mají eh, velmi rozdílné doby splatnosti hypoték eh, tam, kde jsou ty úrokové sazby u hypoték proměnlivé, je ta situace mnohem méně stabilní než tam, kde jsou ty úrokové sazby eh, pevně dány. A některé členské státy mají velké problémy s prováděním těchto opatření. Děkuji. Thank you. Uh, Molly Scott. Děkuji. Slovo má Molly Scott Kato za zelené. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. To je pro mě poslední příležitost, pane dravě, položit vám otázku, kterou jsem vám v minulosti pokládala. A to se týká dopadu eh, vašich kroků na řešení boje s klimatickými změnami. A myslím si, že dnes je ta otázka více kvali- aktuální než kdykoliv jindy, protože se tady scházíme v době, kdy také začíná New Yorkský klimatický summit. V únoru 2016 EOSB vydala zprávu příliš pozdě, příliš rychle eh, o přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Od té doby další podobné zprávy vydány nebyly, ale eh, myslím si, že je to vše stále velice příhodné. Ve zprávě 2016 se zmiňuje nejhorší scénář, kdy by bylo možné tedy eh, řešit eh, energetické krize eh, pomocí energetické ekonomiky nebo také příslušnými aktivy. Nyní z nového programu Evropské komise je zřejmé, že se bude dávat priorita přechodu na udržitelnou ekonomiku a že se očekává změna v aktivech navázaných na fosilní paliva a dalších oblastech. Já si tedy myslím, že toto by mohlo ovšem vést náhlé změně a náhlému přecenění uhlíkových aktiv, které jsou z velké části zatíženy dluhem. Takže s ohledem na tu velmi urgentní situaci, která se nyní řeší v oblasti klimatické politiky jako takové, chci se zeptat, jak myslíte, že ta rizika jsou závažná pro nás, finanční systém, pokud je o ta aktiva navázaná na fosilní paliva? A nemyslíte si, že je potřeba eh, dělat příslušné kroky v souvislosti s odklonem o fosilních paliv, anebo by neměly by banky provést také zátěžové testy, pokud jde o fosilní aktiva. Děkuji. Děkuji. Jak správně zmiňujete, v roce 2016 byla vydána tato zpráva a já jsem v té době požádal radu, zda by mohla být vydána také zpráva vědeckého poradního výboru k této věci. Je zřejmé, že od té chvíli ta rizika v souvislosti s klimatickými změnami se stala více viditelnými a více zjevnými eh, a že se mnohem více objevují ve vnímání všech lidí. Mimochodem ECB spolupracuje s celou řadou skupin, které se pohybují v oblasti biznisu zaměřeného na změny klimatu. Takže to je jedna věc. To je jeden aspekt, kde e, eh, e, eh, SRB může vypracovat nějakou zprávu. Další věc. Klimatické změny eh, určitě jim ECB a SSM věnuje pozornost a je tady několik oblastí, kde ECB realizuje celou řadu kroků v této oblasti. Já myslím, že už jsme o tom hovořili, ne? Že jsme se už o tom jednou bavili, mluvili jsme o penzijních fondech, o, tom, že tam je toto kritérium. ECB to zmiňovala, ale uvedu to trošku do souvislostí. Já mám pocit, že tady je nějaká obecná reflexe, pokud je o to, jak můžeme dělat věci lépe. Pokud je o ECB, ESRB a SSM. A já si myslím, že tak obecná úvaha, to obecné vnímání této věci povede k aktivnějšímu a aktuálnějšímu zapojení ECB, ESRB a SSM do této oblasti. A také jsem přesvědčen, že o tom, že moje nástupkyně bude velice aktivní v této věci. Děkuji. Děkuji. Francesca Donato za ID. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o systémová rizika, já bych tady chtěla zmínit aktuální situaci německé banky Deutsche Bank, kde, jak všichni víme, tato banka se nachází v obtížné finanční situaci také v souvislosti s tím, jak selhal projekt fúze s další německou bankou Commerzbank, tak to by mohlo vést k důsledkům, které by mohly eh, vygradovat v nesplácení, v platební neschopnost. A chci se vás zeptat, pane předsedo Drágy, na následující. Pokud by Eh, Deutsche Bank se dostala do defaultní situace, do platební neschopnosti, tak možná bude mm, potřeba nastavit ten rámec bail-in, ten záchranný balíček. Ale jak víme, to by mělo dopady na ekonomickou situaci a na bankovní systém v celé Evropě. Také můžeme snadno předpokládat, že z takových důvodů by se německá vláda mohla rozhodat ne, že tam přistoupí k těm systému bail-in, ale k balíčku spíše typu bail-out. Já se chci zeptat, nemyslíte si, že v takovém případě celý ten normativní rámec bail-in a bankovní obezřetnosti by v tu chvíli v podstatě ztratil svoji důvěryhodnost a svoje opodstatnění, kdyby došlo k takovým intervencím? A druhá věc, na kterou se vás chci zeptat, s ohledem na to, že Deutsche Bank, stejně jako ostatní banky severní Evropy, eh, zejména tedy, mají tu rozvahu plnou eh, různých derivátů, různých nástrojů založených na poměrně složitých derivátech. Nemyslíte si, že by se obezřetostní systém měl na tohleto právě zaměřit a ne zaměřit se jenom na snížení těch eh, úvěrů typu NBL, těch nebankovních úvěrů. Nemyslíte si, že ty komplexní nástroje, ty deriváty jsou velkým rizikem, pokud je o systémové riziko? Dobře, snad mohu odpověď anglicky, nevadí vám to. Dobře, za prvé, já jednak se nezaměřuji na jednotlivé instituce, nechci mluvit o jednotlivých institucích, ale za druhé, pravidla eh, balíčků bail na bail jsou pravidla, která se běžně vztahují na všechny banky. Jsou to pravidla stanovená EBRD, pravidla standardně stanovená v oblasti státní podpory a také pokud je o mechanismus SSM, takže jednotně se vztahují na všechny banky. To je druhá věc. Za třetí, ano, máte naprostou pravdu v tom, že uh, jsou tady tady ta aktiva typu level 2, level 3, úrovně 2, úrovně 3, která se nacházejí v portfolích některých velkých bank. Ano, ovšem stejná uh, Eh, musíme věnovat stejnou pozornost, jako se věnovala nespláceným úvěrům. Určitě. Ale eh, pokud jde o tu dozorčí eh, sekci mm, ECB, tedy ten mechanismus SSM, tak my jsme to tady řešili už během posledního roku, roku a půl a myslím, že ty procesy již tam tady jsou nastaveny. Děkuji. Děkuji. Joan van Overfeld za EKR. Děkuji. Pane e, předsedo Draghi, já myslím, že zcela správně jste zmínil to, že vývoj v sektoru nemovitostí je velmi důležitý. Jak jsme to totiž viděli během posledního desetiletí, tak taková krize může, vést, může mít daleko sáhlé ekonomické dopady. Ale zároveň je tady trošku rozpor mezi úvěrovou politikou ECB na jedné straně a tím, že na druhé straně kladete důraz na větší regulatorní politiku. Potom další věc, pokud je o finanční stabilitu, tak my tady vidíme, že e, bankovní penzijní fondy a pojišťovací pro společnosti mají opravdu problémy s ohledem na to, že ty úrokové sazby e, jsou nastaveny tak, jak jsou a může to narušit finanční stabilitu. Potom za třetí, několik poznámek. V nedávné době někteří analytici se vyjadřují k úvěrovému trhu s zajištěnými úvěry. Tady by mě opravdu velice zajímal váš názor na tuto situaci. Děkuji. Ano, jak jste správně odhadl, já si nemyslím, že tady je rozpor mezi silnými makrobezřetnostními nástroji a politikou nízkých úrokových sazeb nebo negativních úrokových sazeb. Protože ta eh, druhá oblast řeší celou tu eh, makrobezřetnostní situaci, zatímco eh, na druhé straně se tady řeší potenciální zdroj některých systémových rizik na finančním trhu. Čili já to vidím tak, že tyhle dvě věci se spíše vzájemně doplňují, než aby byly v nějak v rozporu. A je to právě díky síle toho makroobezřetnostního rámce a toho regulatorního rámce, že měnová politika si může dovolit to, že je právě tak expanzivní a tak jednoduchá v tuto chvíli. Druhá věc, penzijní fondy. Tak eh, tady k této věci ta rizika pro penzijní fondy jsou určitě důležité pro ty, kdo často eh, definují ty eh, benefity. Klíčové mm, kritérium pro ty závazky tady skutečně je, takže musíme tady sledovat, zda jsou tady vyšší rizika a makropřezřednostní politika bank by také měla brát v potaz penzijní sektor. Ovšem, penzijní fondy představují velkou část veřejných financí a souvisí s tím i demografická situace, demografické výzby. Takže ano, penzijní fondy je pravda, že politika negativních úrokových sazeb je mimořádně náročná pro penzijní fondy a možná do menší míry než pro penzijní fondy, také pro pojišťovací společnosti. A konečně k tomu e, zajištěnému poskytování úvěru. E, co vidíme dnes, tak e, Převážně ve Spojených státech došlo eh, k výraznému poklesu, pokud jde o kvalitu těch záruk poskytovaných u některých úvěrů. Ale ať už to je primárně v bankovním systému či nikoliv. My máme důkazy spíše o tom, že hlavně k tomu dochází v nebankovním systému. To ovšem neznamená, že to je méně vážné. Ne, jenom to znamená, že to je méně viditelné máme, a máme tu méně nástrojů. Děkuji. Jose Guzmao. Děkuji, Jose Guzmao. Já budu mluvit portugalsky. máme různá faktor, rizika, rizikové faktory, které byly v tom briefingu, který jsme dostali a souvisí to se splatností dluhu, jaká státního dluhu, tak dluhu soukromých. Mě by zajímalo, jak se na to dívá ECB, pokud propojíme tyto problémy s, mako, s makroekonomickou nerovnováhou protože pokud máme nerovnováhu mezi jednotlivými ekonomikami eurozóny, tak eh, je jasné, že u těch deficitních ekonomik eh, je třeba uplatňovat eh, politiku soudržnosti, aby bylo možno tuto nerovnováhu překonat. Zdá se mi, že jsme ve slepé uličce kdy řekneme, že ty deficitní ekonomiky jsou tak zadlužené, že nemohou vést rozpočtové politiky, které by jim umožnily vyřešit strukturální problémy s ekonomikou. A druhá otázka. Nemůžou zahájit ani proces restrukturalizace. Ještě jsem chtěl hovořit eh, o tom, co si myslíte o vztahu mezi těmito dvěma problémy. Děkuji. Souhlasím s vámi. Ty rozdíly jsou eh, ještě horší kvůli vysoké zadluženosti. Nicméně zde jeden aspekt, který staví eurozónu do lepší pozice než ostatní části světa. Soukromý dluh v eurozóně je totiž v průměru nižší než všude jinde. Ten veřejný dluh, ten roste, ale je v podstatě na podobné úrovni jako před krizí. Soukromý dluh postupně klesá. Měl bych také říci, že ty rozdíly v eurozóně se zmenšily. Já už jsem to zmiňoval předtím, že ten rozdíl mezi úrovněmi růstu je na historické minimum a to je také důležité. Fondy soudržnosti jsou určitě užitečné, mají velký dopad, ale společně s nimi jsou klíčové i strukturální reformy, to samozřejmě. Děkuji, Danuta Hübner, EPP. Děkuji. Pane předsedo, mám dvě otázky. Jedna souvisí s těmi novými druhy rizik, které se objevují. Bylo zmíněno klima, ale jsou zde i další, která souvisí s digitalizací, kybernetickým rizikem a tak dále. A já se na to dívám tak, že ESRB do posledních eh, zátěžových testů EIOPA zahrnula klima a také, že se zaměřují na to, jak vyhodnotit eh, expozici kybernetickým rizikům. Plánuje SRB podívat se také na bankovní sektor a naplánovat eh, zátěžové testy pro bankovní sektor, kde se budou vyhodnocovat eh, digitální rizika, klimatická rizika, to je moje první otázka. Druhá otázka, já myslím, že příští rok budeme mít eh, revizi solventnosti 2 a Evropská komise se obrátila na EIOPA s žádostí o radu. Má tam být eh, úzký seznam eh, témat, eh, která by měla být řešena v rámci solventnosti 2. ESRB ve své zprávě před rokem, myslím, o makroobezřetnostních opatřeních v tomto kontextu navrhla také několik zásahů, několik intervencí, které jdou nad rámec mezinárodního rámce. Takže má otázka je, v takovýchto situacích, ve specifickém kontextu, myslíte si, že je zde riziko, že by se evropské pojištění dostalo do konkurenční nevýhody v porovnání s jinými jurisdikcemi a obecně myslíte si, že děláme dobře, když jdeme nad rámec eh, globálních požadavků? A možná máte nějaké příklady, jestli jsme to měli udělat dobře, nebo jestli jsme to dělat neměli. Děkuji. První otázka se týká finanční stability a rizik pro finanční stabilitu souvisejícími s kybernetickým rizikem. My v ESRB pracujeme tak, že nejdřív eh, Máme tu systémovou kybernetickou skupinu, která se sbírala vstupy od všech členů SRB, abychom posoudili největší problémy, největší slabiny. Také jsme vedli analýzu, která vycházela z nového analytického rámce, abychom pochopili, jak by kybernetický šok mohl spustit systémovou krizi. A Výsledky zveřejníme ve zprávě, která se objeví na konci roku, nebo možná ještě chvíli před koncem roku. Je jasné, že aby se kybernetický útok stal systémovým, tak musí narušit důvěru ve eh, finanční systém. Jde to nad rámec selhání fungování. A pokud jde o klima, tak eh, tam eh, dochází k ovlivnění na obou stranách. Pokud jde o aktiva, tak eh, tam třeba se to týká přechodu na nízko uhlíkovou ekonomiku, na druhé straně na straně pasiv, tam jsou zase položky, které je třeba zaplatit právě v souvislosti s klimatickými riziky. Potom transfer rizik například na finanční trhy, to by také mohlo na pomoci. Pokud je o solventnost 2, vy se mě ptáte, zda aplikace solventnosti 2 by postavilo naše pojišťovny do konkurenční nevýhody na globální scéně. Já nemám pocit, že by se to dělo. Jak víte, je veden intenzivní dialog mezi pojišťovnami a regulátory už v podstatě 15 let. Děkuji. Poslední otázka Alfred Sand SD. Děkuji. Vezmeme v úvahu to, že bankovní unie je pořád ještě eh, nekompletní eh, SRB, ale odvádí skvělou práci. Nicméně, jak se rada dívá na pozici malých a středních bank, především v malých státech. Tyto banky obsadily eh, určité obchodní niky, které byly vytvořeny eh, ve spolupráci někdy eh, se státními orgány, někdy s místními orgány a tyto niky jsou obsazeny těmito malými bankami. Zdá se ovšem, že tyto malé banky, některé z nich jsou považovány za systémové, jsou zatíženy novými regulačními opatřeními. A obezřetnostní pravidla jsou jistě nutná, ale když jsou uplatňována tímto způsobem, tak eh, zvyšují provozní náklady těchto malých bank a, eh, a také je to špatně ovlivňuje, protože nemají tolik chuť poskytovat eh, úvěry, které by mohly nést sebou riziko. Takže tím pádem banky se odklánějí od nových projektů a malé a střední podniky často nemají jiný způsob, jak splnit požadavky v těchto situacích. Může rada něco udělat, aby vyřešila tento problém malých bank, které musí řešit všechny tyto záležitosti a přijímat všechno tato opatření? Vaše otázka se týká jednoho z velmi důležitých aspektů. Když se podíváte na bankovní systém v eurozóně nebo v Evropské unii, tak eh, je pravda, že je zde nadměrná kapacita. Máte směs různých institucí, velké banky, malé banky, různé strukturální slabiny, různé zranitelné body, takže nemáme jeden recept, který by byl použitelný pro všechny. A zároveň máte celý soubor pravidel, který platí jak pro malé, tak i pro velké banky. Myslím, že na tuto otázku už jsem odpovídal. Zraní to nebo poškodí to půjčovací kapacitu malých bank? Ale je to kombinace dvou věcí. Bohužel některé malé i velké banky mají strukturální slabiny a zároveň podléhají stejným pravidlům. Na jedné straně bychom rádi v těch pravidlech viděli jistou přiměřenost s ohledem na to, že některá pravidla sebou nesou eh, byrokratické požadavky, které jsou pro malé banky těžko splnitelné. A jiné jurisdikce tuto přiměřenost mají. A i zde se snažíme zatím velmi pomalu v této věci něco udělat, ale zatím současná legislativa nevidí rozdíl mezi velkými a malými bankami. Zároveň ty strukturální problémy jsou i u malých bank. Takže ten proces by měl jít ruku v ruce. Tyto oba procesy by měly jít ruku v ruce. Děkuji, děkuji, pane Dragi.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 Čeká nás hlasování. Počkáme, než eh, se všichni poslanci posadí. Eh, ráda bych ale Nejprve přečetla výsledky zasedání koordinátorů. Za prvé pokračování v parlamentní práci na začátku legislativního období eh, v rozhodli jsme se, že tam, kde už plenárka přijala dokument v prvním čtení, tak tam eh, zpravodajové zůstanou, pokud byli znovu zvoleni a pokud nebyli znovu zvoleni, tak eh, budou nahrazeni. Následně jsme tedy eh, schválili následující příslešný, všeobecný přístup v těch záležitostech, kde parlament zatím nedokončil první čtení. Práce bude pokračovat od toho momentu, kde skončila a pokud zpravodaj a stínový zpravodaj byl opětovně zvolen, eh, bude to téma řešit i nadále. Pokud jde o konkrétní témata, tak jsme rozhodli následovně. Směrnice NPL koordinátoři potvrdili rozhodnutí bývalých koordinátorů rozdělit tuto, eh, toto téma a dále jsme Eh, stanovili novou lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů EDIS. Shodli jsme se, že, nová lhůt, že by měla být stanovena nová lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů, potom eh, statistické údaje o makroekonomických eh, nerovnováhách. Shodli jsme se, že bychom neměli toto téma nechat zapadnout. EISF a RSP musíme tedy vyčkat na mm, nový dokument komise a musíme také zohlednit výbor pro rozpočet, proto bychom mohli stanovit nový, novou lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. O fiskálním kompaktu budeme diskutovat na dalším zasedání koordinátorů. Shodli jsme se na tom, že Ekon eh, požádá konferenci předsedu, aby rozhodla o tom, že eh, tedy výbor může dále pokračovat v práci na dalších tématech, která nebyla konkrétně zmíněna v tomto seznamu. A nyní tedy eh, nominace, prodej na dálku a poskytování zboží na vnitrostátním trhu trhu Renew, požadavky pro poskytovatele platebních služeb EPP, opatření pro posílení správní spolupráce v boji proti podvodům v oblasti DPH EPP, návrh rady týkající se směrnice 2006-112 eh, EC, eh, e pokud jde o společný systém DPH a směrnice 2008-118 EC, která se týká společných ustanovení pro spotřební daň to, to téma převezme SAD, Evropský semestr pro mm, koordinaci hospodářských politik, EPP, to je potvrzeno, Evropská centrální banka, výroční zpráva SAD, politika hospodářské soutěže, výroční zpráva Renew, bankovní unie, výroční zpráva SAD, všeobecný rozpočet Evropské unie na finanční rok 2020, všechny okruhy EPP, finanční akt aktivity Evropské investiční banky, výroční zpráva, zelení. A nyní ke kalendáři koordinátoři tedy potvrdili se, eh, seznam zasedání výboru ECON mm, do konce roku 2019 a shodli se také na eh, předběžném návrhu eh, kalendáře na rok 2020. A nyní tedy eh, cesta na eh, každoroční zasedání IMF, které se bude konat ve Washingtonu od 16. do 20. října. Shodli jsme se podle Dehontova principu, že dva členy delegace bude mít EPP, dva SAD, jeden Renew a jeden Zelení a jednoho zástupce bude mít ID. Shodli jsme se, že v tedy 5. září, proběhne v Ekonu slyšení s komisařkou Jourovou a předsedou EBA Kampou. E, to už tedy proběhlo. E, předmětem slyšení nebo e, bude možno tedy na to pozvat i členy Libe. Shodli jsme se že na tom, že na zasedání výboru Econ pozveme také předsedu Evropské investiční banky. To je všechno, pokud jde o sdělení předsedkyně a nyní se tedy pojďme podívat na hlasování. Nejprve provedeme testovací hlasování. Já zahajuji hlasovat testovací kolo. Pan Kicos nemá hlasovací kartu takže jeho eh, hlas vždycky připočítáme k výsledku. Dobře, je to první hlasování. První hlasování se týká návrhu nařízení Evropského parlamentu a rady, pokud jde o evropské poskytovatele služeb skupinového financování pro eh, podniky. Jde o rozhodnutí vstoupit do interinstitucionálních jednání. Jmenovité hlasování, kteréž to tímto zahajuji. Hlasování končí. 33 pro, 12 proti. Takže musíme jeden hlas připočítat. 34 pro, 12 proti, je to přijato. A nyní se pojďme podívat na druhé téma, o které máme hlasovat. Je to návrh nařízení Evropského parlamentu a rady eh, které mění směrnici o trzích s finančními nástroji. Hl, jde opět o rozhodnutí vstoupit do interinstitucionálních jednání. Opět je to jmenovité hlasování, kteréžto tímto zahajuji. Hlasovali všichni. Hlasování končí. T- 34 plus 1, tak 35 pro, 12 proti, nikdo se nezdržel. I tento návrh byl přijat. Pro dnešek končím zasedání a budeme pokračovat zítra v půl třetí.